Euh, Dobrý den, vážení kolegové. Vzhledem k tomu, že paní předsedkyně a místopředsedové jsou zaneprázdněni a nejsou zde přítomně, já tedy budu předsedat tomuto zasedání. Chtěla bych vás zde především přivítat. Jako první bod na pořadu jednání máme přijetí pořadu jednání. Máte k němu nějaké připomínky, nikoli je tedy přijat. Za druhé, zde máme veřejné slyšení. Protože mám eh, poznámky v angličtině, tak budu hovořit eh, anglicky. Doufám, že mě budete rozumět, nemám oxfordskou výslovnost. Jedná se tedy o vyhlídky na zřízení eh, záchranného fondu a zavedení krátkodobých eurodluhopisů. Jedná se o předložení závěrečné zprávy. Všechny by vás ráda přivítala na dnešním eh, zasedání. Přizvali jsme vás do Evropského parlamentu, abychom vám předložili tuto závěrečnou zprávu expertů, eh, které, eh, které se týkají zavedení záchranného fondu a zavedení také krátkodobých eurodluhopisů Chci vám poděkovat za práci v této expertní skupině, která funguje 6-7 měsíců a usiluje o to, aby se zaměřila právní eh, požadavky, finanční eh, dopad, eh, rizika a vyhlídky emise dluhopisů a nebo řešení dluhové situace prostřednictvím záchranného fondu a zavedením krátkodobých eurodluhopisů. Jak víte, tato expertní skupina byla vyžádána a my jsme velice rádi, že vy jste tedy členové této, této expertní skupiny a že nám dnes můžete předložit výsledky. Obdrželi jsme před několika málo hodinami výsledky vaší zprávy a proto je tedy patrné, že jsme ještě neměli čas, abychom ji důkladně analyzovali. Nicméně a právě proto se těšíme na vaši prezentace. Úvodní eh, poznámky přednese paní Gertrud Tumpel-Gugerel, která předsedá eh, této expertní skupině eh, komise a Srdečně ji zde vítáme. Samozřejmě, že vás velmi dobře známe z vaší již předchozí práce v Evropské centrální bance. Máte prosím 10 minut na to, abyste nám prezentovala tuto zprávu. Následovat budou další úvodní eh, prohlášení členů této expertní skupiny, které následně představím jednoho po druhém a ti budou mít sedm minut eh, každý eh, ke své prezentaci. A nyní již předám slovo paní Tumpel Gugerela. Ještě vám děkuji za to, že jste přišla. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za tuto příležitost předložit vám výsledky eh, práce naší expertní skupiny společně s našimi kolegy. Také vám chci poděkovat za vaši iniciativu v této oblasti. Před více než dvěma lety eh, byly předloženy dva návrhy na společnost na společné vydávání nebo emise dluhopisu. Možná si vzpomenete, nebo se můžete podívat na přílohy naší zprávy na stránkách 264. E, tam najdete spready e, pro jednotlivé dluhopisy vládní, jak platili tehdy v té době a byly to vysoké úrokové e, sazby. Mezitím se situace změnila. Došlo k reformám v různých státech a Nedávno můžeme říct, že bankovní unie byla vytvořena a to a také zašly být eh, vykonat další kroky. Takže stále ještě zapotřebí je dále působit, protože stále ještě hodnotíme, jak bude vypadat budoucnost Unie. A musíme dále utvářet. Ta první myšlenka, která byla předložena loni, spočívala eh, tom, že může být vytvořen ten záchranný fond a uzavřen záchranný eh, pakt. Eh, znamená to, že vládní dluhy nad určitý práv 60 HDP by byly předmět do společného fondu, což by snížilo úrokové míry pro země, které mají vysokou zadluženost, vysoký dluh a snižovalo by to jejich dlouhový převis a eh, současně by ty vlády musely vykonat závazné kroky k fiskální konsolidaci. Ta druhá myšlenka se diskutuje také již několik let a to je myšlenka eurodluhopisů, krátkodobých dluhopisů v tomto případě ta myšlenka Zahraného fondu a paktu je zaměřena na znovu nastavení udržitelných veřejných financí, ehm, ehm, zrušení eh, rolujícího rizika tam, kde dochází ke splatnosti dluhu, vytvoření diversifikovaného bezpečného likvidního kapitálu, podpoření měnové politiky a jeho převádění a integrace finančního trhu. Ehm, eurodluhopisy, krátkodobé dluhopisy se zaměřují také na stabilizaci trhu s vládními eh, dluhy, také na eh, vyrušení eh, rolovacího rizika, posílení integrace finančního trhu prostřednictvím vytvoření diverzifikovaných, bezpečných, bezpečného a likvidního kapitálu. Tento pakt a fond by znamenaly převedení 1,8 3,1 bilionu eur do tohoto fondu. Maximální velikost by byla 1,7 až 2,85 bilionů. Ehm, to by znamenalo mm, závazky eh, striktní pro účastnické země a dobu trvání fondu 10-25 let. Ehm, pokud by tento fond znamenal společné záruky, tak by to znamenalo obrovské závazky a změnu eh, smlouvy. Eh, zatímco, kdyby to byla poměrná záruka, nedos, eh, nedosáhli eh, bychom eh, patřičné úrokové míry nezbytné ke snižování toho převisu dluhového. Jaká jsou rizika? Ta se spatří v nedostatku flexibility a v úrokové míře, která by narůstala pro země, která, které mají vysoké, vysoké úvěrové postavení. Standard. Tato skupina se tedy zabírala různými alternativami, například menším fondem, eh, kde by, eh, kde by rovnou eh, část dluhu v procentech HDP bylo možno začlenit a tento fond by byl kratší, měl by kratší životní cyklus. Tato varianta by měla své výhody a zmírnila by riziko do určité míry. Krátkodobé dluhopisy eh, by mohly být zaručeny buď společně, anebo poměrným způsobem a mohlo by se dosáhnout k maximum velikosti 0,8 bilionu na základě čísel, které zde máme pro eh, krátkodobý dluh a maximální rozměr toho fondu by byl eh, zastropován na 30 vládního dluhu pro společné emise, to by bylo 1,8 bilionu. Včetně dluhu, eh, dluhu kratší, s kratší splatností než jeden eh, rok by to znamenalo, že by se očekávalo běžně 0,5 bilionu na základě té stávající praxe v členských státech a maximální rozměr by byl 0,9 mm, eh, bilionu, tam, kde strop by byl roven 10% HDP. Krátkodobý dluhopis by mohl být a to je řešen dvěma způsoby. Za prvé těmi společnými zárukami, což by vyžadovalo změnu smlouvy, zatímco eh, eh, poměrná záruka by toto nevyžadovala. Tento eh, diskutovalo se, jak vytvořen dočasný fond, ale v podstatě by bylo obtížné rozpustit takovýto fond, jakmile je jednou vytvořen. Jedním z rizikem krátkodobých dluhopisů je, že by mohly vést nadměrnému spolehání na krátkodobém zadlužení. Kromě ekonomická finanční rizik, jak už jsem vysvětlila, a o tom budeme dále hovořit, také kolegové o tom hovoří, jsou, je tu morální možný hazard. To znamená, že jedna země by například mohla riskovat a jiná země nebo skupina zemí by musela nést náklady, až se toto riziko zhmotní. Co můžeme učinit, abychom čelili takovému morálnímu hazardu? Máme zde fiskální možnosti, například e, závazky pevné nebo dodatečné intervenční pravomoci pro e, ty, kdo v Evropské unii vytváří politiku v případě trvalého porušování dohodnutých politik nebo finanční pobídky a hrozbu vyloučení ze společného systému emisí. To všechno bylo prodiskutováno s experty. Nyní bych se ráda stručně zmínila o právních e, požadavcích těchto eh, společných eh, emisních eh, systémů. Stávající smlouvy EU neumožňují takovýto systém společných emisí se společnou zárukou. Mohly by ale umožňovat poměrnou záruku, protože to je analogické k systému ESM. Tímto způsobem by se mohl vytvořit tedy dluhový záchranný fond prostřednictvím legislativy EU. Udělení fiskálních kompetencí Eh, mm, jako evropské pravomoce, eh, práva veto nad národním rozpočty by také vyžadovalo eh, změnit smlouvu. Některé eh, ústavní zákony v členských státech vyžadují totiž, aby předem eh, mm, se hlasovalo o takovéto případné změně nebo případných závazcích pro jednotlivé členské státy. Co se týče demokratické legitimnosti, určitě by bylo vhodné využívat eh, komunitární metodu v případě společné, společné emise Zodpovědnost parlamentů eh, musí být eh, chápána eh, v souvislosti s národními parlamenty s Evropským parlamentem, protože národní parlamenty mají fiskální zodpovědnost a měly by mít také možnost hovořit do těchto nástrojů společné emise dluhopisů. Na závěr bych ráda řekla, že zatímco společné emise by mohly používat stabilizaci eh, trhu s vládními eh, dluhy, mohlo by to podporovat měnovou politiku a její přenášení a e, také podporovat finanční stabilitu a integraci. Zapotřebí brát v úvahu také ekonomická finanční e, rizika a morální e, hazard a proto musíme být obezřetní, především nazbírat zkušenosti, které máme s reformovaným řízením ekonomiky v oblasti eurozóny. A to ještě předtím, než se rozhodneme o jakýchkoliv systémech společných emisí dluhopisů. Děkuji. Eh, paní Tumpel Giger eh, za toto vystoupení. Velmi vítáme vaše eh, slova a e, těšíme se také na, e, protože zatím jsme měli pouze shrnutí vaší zprávy, děkuji vám a nyní přejdeme e, k vystoupení dalších členů expertní skupiny. Jako první vystoupí paní Agnes Benazikere, která je profesorkou pařížské ekonomické školy na pařížské univerzitě a je také předsedkyní francouzské rady pro ekonomickou analýzu. Paní Benazikere, uděluji vám slovo na sedm minut. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit anglicky, abych eh, navázala také na to, jak budou hovořit eh, ostatní experti. Byla jsem požádána, aby jsem představila eh, výsledky a jak víte, tak původní cíle DRFP a krátkodobých dluhopisů se vlastně e, lišily. Pokud to DRF, tak základní myšlenkou bylo vytvořit určitý fiskální e, most, e, kde vlastně jsme chtěli snížit finanční, náklady financování pro některé země tak, aby bylo možné snižovat nadbytečné zadlužení důvěryhodným způsobem. Pokud jde o Eurobills, tak tam jsme chtěli vlastně zabránit krizi likvidity a poskytnout dostatečné likvidity původní akvi, eh, aktivum a posílit finanční stabilitu a eh, dobře fungující měnovou politiku. V podstatě tady můžeme uvést čtyři cíle. Jednak posílit udržitelnost zadluženosti, eh, dále posílit stabilitu na trzích sluhopisy a dále přispět k finanční reintegraci a stabilitě. Stručně se vyjádřím ke každému z těchto tří cílů. Za prvé posílit udržitelnost eh, dluhopisů, eh, tedy prostřednictvím eh, refinancování nákladů v normální době. Je to něco, co je v zájmu všech zemí, i těch, které jsou nízce zadlužené a samozřejmě i v zájmu vysoce zadlužených zemí. Eh, tyto země, eh, které jsou vysoce zadlužené, mají eh, vysoké náklady na refinancování a jsou tam velká rizika, například riziko pro růst, za druhé je tady politické riziko a za třetí také riziko, že vlády v těchto zemích nebudou mít dostatečný fiskální prostor, aby mohly provádět dalekosáhlé strukturální reformy. Je tedy v zájmu všech, aby náklady na refinancování nebyly příliš vysoké i když samozřejmě tam musí být to odlišné eh, sázby, eh, tak aby, to byl, aby tam existovala určitá pobídka eh, pro nápravná opatření. Dále v eurozóně je fiskální situace obdobná jako v USA a je v mnohem lepší kondici než v Japonsku. Jediný, eh, některé důvody pro to je například eh, pro problémy je nedostatek solidarity eh, v jednotlivých zemích a potom nepoměr, kde si neodpovídají vlastně skutečné hranice mezi jednotlivými zeměmi a hranice měnového systému. A tady vlastně by bylo dobré zavést určitou solidaritu mezi zeměmi, aby si, aby si země zájemně pomohly splatit své dluhy. Dále. Um, dopad eh, společného eh, vydávání eh, nebo společného refinancování byl velmi diskutován v naší skupině a není tady úplně jednoznačný názor, protože tady Eh, částečně jsou i dluhy, které nejsou součástí toho režimu. A je potřeba tady eh, mít na zřeteli průměrné náklady eh, toho financování a, a likvidita by byla získána, nebo prospěch v likviditě by byl získán pouze v případě, že by společné vydávání těchto dluhopisů překračovalo ztrátu likvidity národních dluhů. Takže eh, je možné snížit celkové náklady národních dluhů, ale eh, pokud neroste důvěrhodnost celého toho režimu, tak se to nestane. Další cíl, druhý cíl, posílení stability eh, na trhu s dluhopisy eh, prostřednictvím snížení eh, rolujícího rizika. Tady bylo učiněno opravdu mnoho kroků pro snížení rizika krize likvidity v rám, také v rámci ESM a OMT a e, teď to vede k tomu, že ten systém e, s tou mírou e, dluhu může přesto být náchylný ke krizím. A to může mít samozřejmě různé dopady. Cílem společné emise dluhopisů by bylo snížit prostor pro riziko likvidity. Tím by se zabránila ztráta přístupu na trh kvůli rostoucí averzi rizika a nebo stádového chování um, investorů. Toto by opět eh, tedy eh, zmírnilo eh, nějaké negativní zacyklení mezi domácími bankami a tedy státem ale taky by se tím snížily náklady refinancování a tím by se zpřístupnily úvěry pro malé a střední podniky. To znamená, že toto by vlastně byla cesta, jakým způsobem zajistit refinancování Eh, za nízkou cenu, za nízké úrokové sazby i v dobách krize. Společná emise dluhopisů by také umožnila přístup k trhu, na trh eh, v případě určitého problému v jednotlivé eh, zemi. Byl by tady nástroj, jak vlastně umožnit sdílení mezi členskými státy a tedy poskytování úvěru. A nyní se zaměřím na třetí závěrečný cíl společné emise, eh, kde se vlastně přispívá k finanční reintegraci a stability. Východisko je, že banky v eurozóně potřebují aktiva, která mohou sloužit jako určitý nárazník likvidity, eh, zajišťovat relativně stabilní ceny a eh, sloužit jako určitá pojistka pro, pro operace refinancování. Zároveň by eh, to mohlo eh, zabránit negativnímu eh, kreditnímu ratingu jednotlivé země. Mohlo by to vlastně umožnit zabránit, vlastně zabránit fragmentaci trhu a posílit politiku trans, měnové transmise. V tuto chvíli by bylo potřeba vytvořit nové regulační prostředí, kde by banky vlastně musely mít dostatečný polštář likvidity eh, aktiv a vlastně eh, potom eh, společná aktiva by byla určitým kritériem pro finanční trhy a korporátní sektor by potom byl méně závislý na ratingu jednotlivých, tedy stát, na státním ratingu hm. a zároveň by se zabránilo honbě za kvalitou v dobách krize. Závěrem bych řekla, že nemáme mezi experty konsenzus, pokud jde o dopad společné emise dluhopisů eh, na eurozónu. Ehm, pokud jde také o eh, fragmentaci, tam si tedy věříme v tom, že by to bylo přínosné, eh, ale u dalších jevů se nejsme úplně jistí, jaký by byl dopad, nebo máme na to různé názory. A dále bych chtěla upozornit výbor na to, že z třech cílů pouze jeden sám o sobě stačit nebude eh, a bude muset být učiněn výběr, který cíl bude zrealizován jako první. Děkuji. Děkuji, paní Kerry. A nyní předávám slovo eh, dalšímu expertovi, to je paní eh, Beatrix Veder Mauro profesorka eh, na eh, konferenc eh, na Univerzitě pro mezinárodní ekonomiku. Máte slovo. Děkuji, já také budu hovořit anglicky. A já bych ráda zahájila velice stručným exkurzem do historie, která předcházela vytvoření takovéhoto fondu nebo paktu. Nejprve eh, Německá rada ekonomických expertů přišla s touto myšlenkou a my jsme eh, čelili také velké opozici. Byla eh, tu, bylo to vyjádřeno naprosté zamítání, až před, byly také předkládány různé návrhy. Přesto jsme se domnívali, že to nevedlo nutně k pochopení eh, celého balíčku tohoto návrhu a byl to celý balíček, který musíme posuzovat jako takový. Dovolte, abych eh, vás seznámila s hlavním obsahem tohoto balíčku. První část je mechanismus reakce na krize na základě eh, společné emise eh, bychom mohli eh, čelit šíření rizik a za druhé by se nám podařilo překonat přílišného zadlužení v eurozóně a měli bychom nástroje, jak posílit toto fiskální úsilí země, které byly předmět, které zavedly Fiscal Compact, tak e, nyní snižují e, náklady na financování a také byly zavedeny podmínky, e, za něž by nakonec nastal systém neposkytování finanční pomoci. Takže to byly hlavní složky balíčku a je nadále eh, kritickou složkou této koncepci, že eh, je, to má být eh, jednorázový režim s jedním cílem a tento nástroj se odlišuje neobsahuje žádnou restrukturalizaci dluhů, ale vychází ze společné emise a ta restrukturalizace se bude eh, omezovat pouze na mutualizaci, která je dohodnuta v rámci mechanismu ESM. Proto tato část návrhu je velice relevantní eh, a usiluje o překonání eh, dluhového převisu. Pokud si chcete udělat pořádný obrázek, tak si představte, Eh, horu eh, na kterou se snažíme dostat a máme tedy eh, dlouhý sestup na úroveň moře. A takovýto program společné emise sdílí společný začátek a rostoucí strukturu. Jsou tu různé charakteristické rysy tohoto eh, Evropského fondu a paktu. To jsem eh, vylíčila v tom eh, písemném vyjádření. Nyní bych se zaměřila pouze na několik základních rysů. Na jedné straně je ten původní návrh, který zahrnutě tedy tu velkou a dlouhou horu, protože by to znamenalo mutalizaci veškerých dluhů překračujících 60 HDP a na vrcholu této hory by bylo to společná emise ve výši 2,8 bilionů eur. A Eh, byl, mohli bychom navýšit například eh, ten práh ze 62 na 75, jak je uvedeno ve zprávě, ale eh, jde tu vždy o ten problém, že ty země, které by z toho nejvíce profitovaly, mají největší podíl v tomto fondu jsou ty nejvíce zranitelné země, protože jsou nejvíce zadlužené. Diskutovali jsme o této právě, která vycházela z e, stejného podílu, například tak, že každá země se bude podílet ve výši 20% HDP. E, tak vzniknou tedy různé podíly v tomto fondu a budou spíše srovnatelné s ostatními typy společných emisí, například evropských e, dluhopisů a bude to 20 HDP eh, míra mutualizace, ale nevýhoda je taková, že eh, cíl na prosté eliminace zadlužení se nepodaří dosáhnout u všech zemí. Co se týče záruk v původním návrhu jsme vycházeli z společné a e, nerozdělitelné záruky, ale tady je vysoké riziko, jsou tu zapotřebí e, značné pojistky. My jsme e, diskutovali o režimu pro ráta, což by znamenalo i ostatní typy záruk. U toho systému pro ráta by se vyplácely v kapitálu v původním návrhu jak jsem již říkala, potřebujeme velice eh, značné pojistky a společné závazky, které jsou nyní stanoveny v fiskálním kompaktu. A to by tedy nebylo v té úvodní fázi, když vystupujeme tedy na tu horu, při tom sestupování by se mohly uplatňovat mechanismy jako markup eh, úrokových sazeb, které neodpovídají eh, pravidlům, a nebo bychom eh, mohli zvažovat jiné mechanismy, které jsou ve zprávě pro snížení na e, tu úroveň zadlužení a za třetí režim restrukturalizace, který jsme navrhli radě. E, vycházeli bychom z prahu zadlužení, jako je u ESM, e, podařilo by se snížit tuto míru, pokud budou státy pod tímto Prahem. Ale předtím jsme to nechtěli chtěli nikdy tedy zavádět, než dojde k vlastní stabilizace. Někteří experti eh, skupiny eh, diskutovali intenzivně o tomto eh, systému, některé usilovali o ten cíl neposkytovat pomoc a upřednostňovali by spíše posílení kompetencí na úrovni EU proti úrovni jednotlivých států. Některé z těchto návrhů by si ale vyžádaly změnu smlouvy. Právní dopady nebo právní eh, způsoby implementace by si eh, vyžádaly změnu smlouvy a také mezivládní konstrukce by mohly docela dobře fungovat a to u jiných typů návrhů, které jsme také předložili ve zprávě. Děkuji vám. Merci beaucoup. Děkuji vám mnohokrát. Paní Weber Di Mauro. A nyní eh, promluví muž, abychom měli genderovou vyváženost, pan Graham Bishop, který je konzultantem a expertem pro eh, evropské ekonomické a finanční záležitosti. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Asi před dvěma roky eh, když jsem pracoval jako zpravodaj v pracovní skupině eh, v Evropské lize pro hospodářskou spolupráci. Vyvinuli se plán pro krátkodobé eurodluhopisy založené na společné zárukové struktuře. Tehdy z právních důvodů to eh, nebylo tak jasně vyjádřeno jako v naší zprávě. A eh, já jsem proto přišel tedy s myšlenkou svojí vlastní, že by byl kompletní plán pro dočasný fond pro krátkové dluhopisy, eh, který by řešil záruku pro ráta jiným způsobem. Je zapotřebí hájet dlouhodobé zájmy voličů a proto musíme najít nějakou střední cestu. A právě o tom chci hovořit na základě analýzy vyhotovené naší pr- pracovní skupinou. Ohledně ekonomiky, jenom tedy státy eurozóny, které jsou eh, v dobrém postavení v euroskupině, si mohou půjčovat eh, a tím se posestávající eh, hospodářský rámec. Já bych nazval tuto situaci pro vytvoření nového fondu, tedy dočasnou, protože by trvalo třeba 2-5 let. Například by to nejdřív bylo zkušební období, kdy národní parlamenty by zvažovaly, zda je vhodné, aby toto bylo trvalou strukturou za, za druhé činnost by mohla být eh, zastavena eh, kdykoliv. A za třetí národní parlamenty by mohly mít rozpočtovou kontrolu na to obnovou fondu, řekněme, každých několik let. Všechny účastnické státy by současně nesměly eh, mimo tento fond eh, vydávat žádné dluhopisy se splatností kratší než dva roky. Eh, byly by tu také limity expozice, což by odstraňovalo eh, ono riziko eh, rolloveru a přispívalo by to k finanční stabilitě. Investiční pravomoci toho dočasného fondu by znamenalo eh, také možnost vykupovat dluhopisy, kterým by se kterým docházela doba splatnosti. Pravděpodobná velikost by bylo 0,9, 1,2 bilionu. A pravděpodobně něco jako eh, Evropské ministerstvo financí eh, by mělo něco jako maximálně 1,8 bilionu. Ale samozřejmě, že hm, ta velikost, ten objem by závisel na politické volbě těch, kdo rozhodují eh, na evropské úrovni, jak tedy by si přáli zvětšit nebo zmenšit tento objem Eh, na základě vývoje na trhu a na, na eh, ekonomickém řízení a také jak zvládat morální eh, hazard. Tento dočasný fond by mohl vstoupit v platnost bez jakékoliv změny smlouvy o fungování Evropské unie. Nicméně tento mechanismus by současně umožňoval koreční funkce a vyžad, eh, rozhodovací proces pro sdílenou suverenitu by vyžadoval mezivládní dohodu na základě modelu ESM. Technická struktura spolupráce při emisi by mohla být eh, zakládána na nařízení EU na základě mm, článku smlouvy 350 článku tedy 352 smlouvy a mohla by být přijata za posledné spolupráce na základě článku 20. Podívejme se na fiskální kompakt. A nyní je přirozený okamžik, jak vyzkoušet eh, tedy tento fond v rámci smlouvy o Evropské unii. Jak vypadá eh, mm, postata tohoto fondu? Bylo by to zprostředkování tržního eh, financování účastnickým státům, to by bylo velice jednoduché, prosté a transparentní. Kdo by rozhodoval, by byli ministři financí, kteří jsou přímo zodpovědní svým národním parlamentům. Kapitálová soutra by byla skromná, kapitál by byl splatný na vyžádání. Pravidla pro omezení Eh, členským státům, aby snižovali eh, nadměrně eh, rychlost platnosti svých dluhů. By znamenalo, že ten průměrný průměrná délka nebo životnost dluhu by byla zhruba 7 let, maximální procento by bylo 25 u dvou letého limitu a byl by tam srop například 35 celkový. A co by bylo vyloučeno? Pokud by stát byl sankcionován SGP, tak by byl vyloučen z tohoto fondu. Ale nemá eh, eh, smysl, kdyby jen bylo řečeno, váš státní dluh není udržitelný. Eh, bylo by to jakési nejdříve vyzvání programem ESM splatit ty krátkodobé dluhopisy. Takže pro ty, kdo jsou určiteli, by riziko nebylo větší než v rámci současné ESM. To znamená, že možné výsledky by byly, že bychom měli ehm, na trhu použitelná aktiva, která by byla bezpečná a likvidní a e, předešlo by se tomu začarovanému kruhu mezi bankami a suverénním dluhem alespoň o třetinu. Zlepšila e, by se e, kvalita úvěru v bankách tím a také by se umožňovalo jednotné měnové politice ESB Eh, lépe pronikat, pronikat eh, v eurozóně. Eh, dluhopisy z TF e by se staly přirozeným aktivem pro banky či pojistitele, protože by měly nulovou rizikovost. Takže já nemám žádné problémy s tím, jak by toto bylo žádano trhem. A na základ, na závěr, pardon, ještě několik možných scénářů. Řekněme ten nejlepší scénář, protože všichni mají rádi to lepší řešení. Například v roce 2015 se zkušeností pátého evropského semestru uvidíme, že dvou balíček funguje dobře v druhém kole a mohli bychom tedy e, spustit TF, e tento dočasný fond. Začali bychom tou minimální, e, minimálním rozměrem na další dva roky. V roce 2016 by se přizpůsobilo cyklu tato, tato bilance a Eh, na, o 21 by se snižoval dluh. Eh, sledovali bychom eh, splatnost nebo dluhopis se do 6 měsíců a následně bychom dosáhli téměř 2 bilionů, což je de facto to Evropské ministerstvo financí, ten objem. A to zejména pokud by se přispělo do solidárních mechanismů. A pak TF eh, by byl o 50 vyšší než jakýkoliv možný OMT a byl by ideálním cílem pro kvantitativní ulehčení. Eh, a pak je samozřejmě ještě ten špatný scénář, že by eh, stále ještě byla velice zranitelná situace na trhu a více než 70 dluhu Eh, by zůstala mimo tyto závazky. Já bych tedy eh, doporučoval, aby te, takovéto plány, které jsem právě přiložila, by byly závazné. Děkuji vám eh, mnohokrát a nyní bude následovat další mužský člen našeho panelu a to je pan Veza Vyhriala, ředitel výstup, Institutu pro ekonomický výzkum Eh, finského orgánu ETLA. Prosím, máte slovo. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Zaměřím se eh, na některé aspekty těchto režimů, eh, o kterých se tady již zmiňovali předřečníci, ale budu trochu systematičtější a zaměřím se především na morální hazard. Sdílení rizika prostřednictvím společných eh, emisí má samozřejmě dopad na chování tvůrců politik v těch zemích, které mají výhody z sdílení rizika, zajistí jim to lepší přístup k financování, je tam menší tlak na utváření politik, které které mohou eh, zlepšit udržitelnost. Eh, ekonomická eh, logika je tady zřejmá a vlastně to potom bude mít užitek pro celou Evropskou unii. Jsou tady různé způsoby, jak zabránit morálnímu riziku Existují eh, různé způsoby, jak zabránit nebo omezit eh, morální hazard. Samozřejmě je možné stanovit eh, podmínky a umožnit pouze těm zemím, které mají eh, v historii zdravou fiskální politiku, aby vstoupili do systému. Ovšem striktní interpretace eh, těchto eh, států by také omezila přínos. Takže jsou tady v podstatě dvě alternativy. Jednak přísná politická kontrola politik v oblasti fiskální v jednotlivých členských států ze strany evropských orgánů a potom různé záruky. Eh, Pokud je o politickou kontrolu, tak jde především o to, eh, do jaké míry evropská úroveň může vstupovat eh, do politiky jednotlivých členských zemí, aby se zabránilo těmto věcem. V posledních letech se tyto opatření zpřísnila, změnilo se to v Evropské unii a to jednak prostřednictvím šesti balíčků, dvou balíčků a fiskálního kompaktu. Ovšem přesto zatím nevíme, do jaké míry tyto nové mechanismy dlouhodobě nebudou fungovat. Ovšem víme, že evropská úroveň zatím ještě nemá eh, závazné pravomoci, aby zasahovala eh, šířej eh, do fiskálních politik jednotlivých zemích, protože jednotlivé členské země mají zatím své suverénní pravomoce. A změna by vyžadovala také změnu smluv. Eh, můžou tady být různá opatření, například různé sankce nebo pobídky v případě, že budou dosaženy eh, kýžené cíle. A eh, dalším mechanismem je například tržní disciplína, která může být dosažena jednak tím, že sdílení dluhu bude pouze částečné a na druhé straně tím, že některý členský stát může být vyloučen z tohoto společného režimu, pokud nesplňuje pravidla a nebo není schopen splácet eh, svou část společného dluhu. Hmm, klíčovou otázkou zůstává, zda členský stát může nesplácet své eh, závazky, eh, protože něco takového by potom mohlo eh, spustit problémy na finančním trhu, například jako to bylo v případě Lehman Brothers a disciplinární opatření by nebyla důvěryhodná v takovém případě. Jednak ESM e a mechanismus stability tedy by měl být dostatečně silný, aby podporoval členské státy na dočasnou eh, dobu, eh, což v tuto chvíli neprobíhá tak, jak by mělo. Za druhé, bankovní systém by měl být dostatečně rezistentní, aby mohl eh, financovat možná, možná problémy, když dochází k nestabilitě. A, a je potřeba eh, také například eh, vytvořit bankovní unii, ale já si myslím, že zatím nemůžeme říci, že propojení mezi státem a bankami eh, bylo plně odděleno. Hmm. Za třetí, a to je možná to nejdůležitější, je potřeba, aby existoval mechanismus, který umožní řádnou restrukturalizaci dluhu a tato část tam zatím ještě chybí. Eh, problém mechanismu restrukturalizace dluhu je, že není možné to vytvořit eh, rychle ze dne na den, eh, tak jak už tady říkala paní Di Mauro. V situaci, kde mnoho členských států je vysoce zadluženo a banky nejsou dostatečně zdravé, jsme v situaci, kdy není možné mít plnou důvěru v současné možnosti. Zpráva tedy vede k následujícímu závěru že eh, předtím, než se přijmou rozhodnutí, tak je potřeba dostatečně zajistit určité podmínky. Pokud nebude existovat politická vůle na posílení těchto mechanismů předtím, než někdo vstoupí do eh, tohoto nového režimu, tak nelze učinit další kroky. Důležité také je, že eh, názory, pokud jde o morální hazard a realizaci nebo proveditelnost eh, toho opatření, se liší mezi experty. Eh, Současné fungující mechanismy by v některých případech mohly být dostačující pro zamezení morálního rizika, především kdybychom eh, tady eh, měli některé omezenější eh, režimy s tím režimem nebo zárukou pro rata. A, a někdy eh, tedy se vylučuje eh, tržní disciplína jako dobrý nástroj. Eh, budou tady vždy problémy pro stabilitu, pokud by někdo chtěl uplatnit disciplinární tržní opatření. A vhodným řešením by tedy bylo posílit ekonomické řízení, kde by byly přísné podmínky ze strany Evropské unie pro jednotlivé členské země a jejich fiskální politiku. Existují, nebo jsou experti, kteří se donívají, že tržní disciplína eh, a mechanismus pro restrukturalizaci dluhu je eh, nezbytným nástrojem eh, pro ozdravení situace. Děkuji. Děkuji. Nyní jsme si tady vyslechli všechny členy naší expertní skupiny a zahájíme diskuzi se členy našeho výboru ECON. Kolegy, kteří vystoupí, bych chtěla upozornit na to, že mají maximálně pět minut k dispozici. To znamená, že eh, položíte tyto otázky, eh, vaše otázky a zároveň prosím uveďte, eh, ke komu vaše otázka směřuje. Potom tedy se bude odpovídat a první se hlásí Jean-Paul Gozek z EPP. Děkuji vám, paní předsedkyně. Abych zajistil diskontinuitu, budu hovořit francouzi, francouzsky. Chtěl bych především poděkovat expertní skupině za vysoce kvalitní práci, kterou odvedla a kterou nám eh, v kostce představila dnes v této zprávě. Toto téma je komplikované připadá mi, že bychom se měli zaměřit zvlášť na politické, na technické e, aspekty, e, o tom zabývat se tím, jak tedy se budou mutualizovat e, tyto dluhy. Myslím, že tato práce je vykonaná dobře, bylo zapotřebí dojít k nějakému výsledku. Je nyní jasné tedy z těchto výsledků, že skutečná mutualizace dluhů především předpokládá změnu smluv i když jsem pochopil, že je tu i alternativní řešení, takové odstíněnější řešení, které by umožnilo eh, využít i stávajícího textu smlouvy. Ehm, vytvoření takovéto mutualizace dluhu je tedy právně možná po změně smluv a vyžadovala by také posílení eh, ekonomického řízení Evropy a Eh, ty prostředky, které vznikly v prostředky eh, tohoto mandátu, evropský semestr dvou balíček, šesti balíček a další balíčky jsou tedy eh, přesně aplikovány. To je všechno vyžadováno, to je předpokladem. A předpokladem je také je, že všechna tato pravidla jsou přijímána, realizována členskými státy. Je to tedy komplikované téma. A um, rád bych se proto zeptal, za ta doporučení, eh, které jsem pochopil ze zprávy, je tedy eh, správné, za to chápu správně. A za druhé, když vezmeme v úvahu všechny ty podmínky, kterých by bylo zapotřebí, aby došlo vůbec takovéto mutualizaci dluhu, zdá, je to vůbec ještě aktuální. Děkuji. Děkuji. Kdo bude odpovídat, prosím? předsedkyně paní Gertumpel Guger. Děkuji vám mnohokrát, pane Kozese, za tento dotaz. Především bych ráda řekla, že jste plně pochopil ty výsledky nebo závěry, které jsme uvedli. Takovýto krok eh, motorizace byl velice mm, dalekosáhlý pro eurozónu a proto vyžaduje také dalekosáhlý hle rozhodnutí v tom smyslu, že by bylo zapotřebí změnit smlouvy. Za druhé, než bychom se tímto směrem vydali, mm, je zapotřebí mít hodně důvěry. Vyžaduje to důvěru mezi vládami, a také mezi parlamenty, že budou připraveny na sebe toto riziko vzít, že dlouhodobé závazky, které budou eh, poskytovány pro oba dva tyto nástroje, budou také respektovány v následujících letech a nejen tedy na začátku eh, tohoto systému eh, emisního. Euh, euh, Další Další otázka, ještě někdo se chce zeptat? Nebo ještě někdo z expertů chce promluvit? Máme ještě dvě minuty, prosím. Další řešnice je paní Eliza Ferreira, skupina PSE. Merci, madame. Um... Děkuji, paní předsedkyně. First, uh... Já bych chtěla velice poděkovat skupině expertů za nesmírně zajímavou a hlubokou prezentaci. Je mi jenom líto, že jsme neobdrželi text předem, protože by nám dovolil lépe sledovat všechny eh, detaily a mohli bychom také bezprostředně na to eh, zareagovat. Já se tedy domnívám, že zůstaneme v kontaktu. Pokud ne tento parlament, tak ten budoucí Výbor Ekon parlamentu jistě povede stejný druh dialogu, který jsme dnes zahájili. A za druhé bych vám chtěla připomenout a opírám se o projev paní eh, Gertrude Tumpel-Gugerel. Vy jste se zmiňovala o tom, co se diskutovalo před dvěma lety, ale tato skupina byla vytvořena na základě požadavku tohoto výboru z pravodaje stínového zpravodaje, kteří se domnívali, že to, na čem jsme se v rámci Tupeku dohodli, bylo již tak obrovské omezení, které zajistí specifickou kontrolu v makroekonomické politiky členských států bude se to týkat 70 eh, vypůjčených částek, ale mezi tím členské státy eh, navýšily své dluhy a celý proces se tak eh, dostal do úplně jiného rámce. Je tedy možné, abychom zachovali stabilitu eurozóny s takovou tou mírou zadlužení a s zajištěním stávající míry růstu? eurozóna obecně a potom konkrétně některé členské státy mají nějakou jinou alternativu, abychom nalezli nějaké řešení ehm, ehm, mezi tedy velice přísnými podmínkami, které eh, zakládá two-pack a six-pack, eh, nebo eh, Eh, se tou nízkou úrovní a vysokou úrovní zadlužení. My se to budeme snažit řešit. Tento rámec musí být také předmětem diskuze. Dále mě eh, velice zajímavý i řešení té počáteční fáze ta mutualizace, o které hovořil zejména pan Graham Bishop a také paní Spinasi Kere, je tedy jaké řešení mezi tím i paní Di Maura o tom hovořila. Je nějaké přechodné řešení, které by umožnilo zmírnit nebezpečí, protože se již objevují zase spekulace týkající se určitých státních dluhů a ohrožují tu relativní stabilitu, které se podařilo doposud dosáhnout. E, pokud ano, jaké kroky doporučuje? Děkuji. Děkuji. Jestli jsem tomu dobře porozuměla, tak vy se obracíte na e, čtyři experty a eh, já tady nejprve udělím slovo panu Bishopovi. Hmm, děkuji. Eh, nejprve eh, rychlost, kterou to může být zrealizováno. Já jsem tady navrhl něco podle článku 352 nebo v tom eh, duchu a to může potom proběhnout velmi rychle a samozřejmě eh, zdlouhavé by bylo asi ratifikování smlouvy národními parlamenty. A takový eh, systém by, tam by to bylo jednoduché. A e, já si myslím, že tam by to mohlo proběhnout opravdu velmi rychle. Je to technicky poměrně jednoduché, právně je to jednoduché, ale má to samozřejmě politické implikace a e, jediný problém, jediný háček, který tam je, e, který by to prodlužoval, to by byla ta fáze v národních parlamentech, protože kdyby tady byla dobrá vůle, tak by bylo možné tyto dluhopisy vydat během jednoho roku. roku a e, OMT e, by tedy e, se také museli rozběhnout a já si myslím, že to by potom přineslo velkou stabilitu pro finanční trhy z dluhopisy. Paní Benesikere, chcete také zareagovat? Ano, já tedy odpovím na tu první otázku. Pokud si myslíte, že tady v podstatě je všechno v jedné rovnováze a že trhy se nemýlí. Když si myslíte, že tady není problém eh, s likviditou, jestli si myslíte, že ty nástroje, které byly zřízeny, eh, jsou spolehlivé a eh, nikdy nebudou spochybněny nikým, pokud se doníváte tyto věci, tak potom není potřeba tady vytvářet nějaké nové nástroje. Pokud se eh, tedy zamýšlíme nad novými nástroji, tak to vlastně znamená, že my pochybujeme eh, nad těmi věcmi, které jsem zmínila. Je pravda, eh, že nástroje, který, nad kterými jsme byli pověřeni, uvažovat, jsou velice ambiciózní. A z tohoto důvodu jsme se eh, rozhodli ve skupině eh, diskutovat o dvou eh, verzích, které jsou v podstatě takové skromnější, které by umožnily nejprve oskoušet, jestli se kráčí tím správným směrem a zároveň by tam vlastně se hned nehrálo s nějakými biliony. A tam jde jednak o Eh, fond, který by byl v podstatě eh, takový eh, skromnější, kde by se umožnilo spravedlivým způsobem rozdělit dluhy mezi členskými státy, ne podle zadlužení, ale podle HDP to odpovídá a také e, kapitálu Evropské centrální banky, takže to má e, vlastně mnoho e, výhod, pokud to o finanční stabilitu. Bylo by to také dočasné, protože by bylo potřeba to po určité době splatit. Potom tady nejdřív by tam bylo více likvidity, postupně by to ubývalo. A pokud ta likvidita by se vlastně snižovala, tak by to znamenalo, že ten test je úspěšný a také by to zvýšilo důvěryhodnost, čímž by se vlastně také snížily náklady tedy refinancování pro členské státy. A to vše by mohlo proběhnout bez e, změny smluv s tím systémem pro rata. Je to jedno z těch dočasných řešení, o kterém se diskutuje. Aněs zprávě to řekla, já bych možná jen mohla doodpovědět na tu první otázku, pokud je to zapotřebí. Částečně mohu říci ne, protože ta nouzová opatření, která ustanovila ECB, eh, nás zbavila té nutnosti bojovat s naléhavými eh, situacemi částečně. Na druhé straně ale ano, protože ten převizluhový stále ještě existuje. A eh, jak bylo řečeno, zadluženost narůstá a výhledy nejsou moc dobré. Ehm, dvou balíček TUPEC byl velice náročnou věcí na implementaci v těchto členských státech. A e, tento velký dluh e, se stává překážkou růstu v Evropě. Takže je tu e, také možný výhled ztracené dekády a tento záchranný eh, balíček vždy velice jasně byl zaměřen právě tímto eh, směrem. Děkuji. Nyní zástupce ALDE, pan Remo Fremoza má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jenom stručně. Já budu jenom velice stručný. Chtěl bych předložit dvě otázky. Po té, co jsem si prošel závěry zprávy, chtěl bych říci, že eh, krátkodobé dluhopisy jsou realističtější eh, než záchranný fond a myslím, že si to vyžádá změnu smlouvy a za současné politické eh, situace eh, se domnívám, že tu nebude jasný mandát, než bude tedy další Evropský parlament, takže tu je málo možností dalšího postupu. Eh, je třeba, aby členské státy vyjádřily politickou vůli, budou muset tedy projít celým procesem a mezivládními eh, dohodami je zapotřebí zajistit určitou kondici racionalitu a jakou tedy kondicionalitu. Například země budou muset nejprve eh, vybalancovat svůj rozpočet, ano nebo ne, a dále komise eh, mohla by eh, zasahovat do rozpočtu ženských států. To je zajímavá otázka, abychom se tedy vyvarovali morálnímu riziku. A máte nějakou zpětnou vazbu ze strany Evropské komise na vaši vaše návrhy. A potom ještě poslední otázky byly před, jestliže před krizí byly, eh, by, byly realizovány takovéto evropské krátkodobé dluhopisy, jaké by to mělo dopad na eh, krizi, jaký by to mělo dopad eh, na ty země, které získaly pomoc. Kdo bude odpovídat na tyto velice zajímavé otázky? Paní předsedkyně, prosím. Já vám velice děkuji. Jsou to složité otázky, ale pokusím se na ně odpovědět. První otázka. Jaký typ kondicionality bude zapotřebí? Čím více eh, zemí spojí vzájemně svůj osud, tím eh, více budou usilovat eh, o kontrolu, o zajištění, že budou moci zasahovat, pokud se situace nebude vyvíjet dle očekávání. Jedna z takovýchto možností je to, že nebude zachována národní suverenita ve všech případech, ale bude třeba o tom eh, diskutovat garantovat, že vzniknou další kompetence zasahovat do eh, vnitrostátních rozpočtových politik, pokud eh, členské státy několikrát eh, nedodrží své sliby, pokud tedy po určitou dobu nebudou plnit své závazky. Co se týče zbytné vazby ze strany Evropské komise, tak tu ještě nemáme, to bude opravdu zajímavé, jinak těsně spolupracujeme s experty Evropské komise, tito eh, experti nás podpořili, měli jsme také podporu sekretariátu, ale o zpětné vazbě ještě nemůžeme hovořit. A co se týče úspor, vedli jsme zajímavou diskuzi na téma, zda je možné eh, provést eh, kalkulace eventuálních úspor ale my jsme se rozhodli spíše eh, definovat možné eh, tendence, dopady. To je velice obtížné eh, definovat, jaké by to mělo dopady na dlužení tolika států. To by bylo možné, to by bylo velice obtížné kvantifikovat eventuální dopady. A, ah, Děkuji. Tedy pokud je o Eurobills, jestli je potřeba uh, změnit smlouvu. Uh, hmm, podle mého uh, návrhu ano. Pokud by vše probíhalo dobře a TF e by byl otevřený pro další účely, tak potom by jistě bylo možné eh, to opřít o smlouvu, ale v tuto chvíli mezivládní dohoda eh, by stačila pro rozhodování mezi zúčastněnými státy eh, k tomu, tedy kolik se bude půjčovat. A to je mimo otázku smluv. A potom by vlastně na vše stačil článek 352 takže vlastně by nebylo nutné měnit smlouvy. Uh, uh, A nyní uh, dáváme slovo panu Strejčkovi. Máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Především musím říci, eh, že eh, opravdu oceňuji, eh, že jste dnešní předsedkyní a děkuji vám za to, že mi pravděpodobně dáte více prostoru, abych položil otázky. Ale to je jen žert. Děkuji vám za prezentaci všech členů expertní skupiny a když nahlédnu do svých poznámek, tak tam vidím v podstatě tři dominující body. Eh, které zmínil každý z vás nějakým způsobem, jednak morální hazard, právní požadavky a mm, možné změny smluv. Pokud budu otevřený, upřímný, eh, tak pozice ECE, EKR v této celé záležitosti vychází eh, ze všech těchto tří bodů, o kterých jste hovořili. A byl bych rád, kdybyste více specifikovali vaše stanovisko, i když si uvědomuji, že odpovědi vlastně vychází z vůle členských států vzdát se svých pravomocí a postoupit je tak, jak je to popsáno ve vašem návrhu. Má otázka se nebude týkat morálního hazardu eh, a požadavku změn eh, smluv. A tedy tam se na krátkodobé dluhopisy. Dá se říci, že jsou to dluhopisy eh, s krátkodobou splatností. Mohli by experti, možná paní předsedkyně, vyjasnit, jaký eh, by byl očekávaný výnos z těchto dluhopisů a jaké záruky by byly nutné pro zajištění důvěryhodnosti těchto dluhopisů pro finanční trhy. Děkuji. Děkuji vám. Paní předsedkyně, může ještě odpovědět, jak žádal pan poslanec? Prosím. Máte slovo, paní předsedkyně pracovní skupiny. Děkuji vám mnohokrát. Co se týče eh, možné ceny eh, krátkodobých eurodluhopisů, krátkodobé vládní dluhopisy se moc neliší eh, ve své úrokové míře, blíží se sobě poměrně. Efekt, který bychom očekávali, není tak silně založen na ceně, ale na vytvoření většího trhu eh, pro tyto dluhopisy, tedy stabilnějšího trhu, užitečno, pro vyšší užitečnost tohoto nástroje pro finanční operace. A druhá otázka, nebo druhá část otázky, mohl byste to prosím zopakovat? Ano, to byla ta záruka. Eh, my se na to díváme tak, že tento fond by potřeboval, ten časný fond by potřeboval kapitál a ten by byl dostatečný. Už jsme diskutovali i o otázce možné záruky, ale zjistilo se, že to by bylo poměrně složité poskytnout záruku z jednotlivých členských států. E, není snadné předem e, označit takovéto částky, a proto jsme řekli, že by to byl kapitál podle vzoru ESM, že to by bylo asi to nejjednodušší řešení Mohu stručně uh, komentovat ten očekávaný výnos. Alespoň polovina, možná dvě třetiny těchto uh, eh, krátkových dluhopisů by držely banky a oni by v podstatě refinancovali ECB. Takže uh, hlavní hnací silou by bylo toto. A já si myslím, že právě to by mělo dominantní vliv a potom bychom Eh, měli tedy dvouletou eh, lhůtu splatnosti a to by, to by do určité míry um, vyjadřovalo ten výnos. No, Děkuji. Další řečník eh, za zelené pan Filip Lambe. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já mám tři dotazy, stručné dotazy na experty. První je právnická a technická u těch Eurobills. Bylo by zapotřebí na základě článku 352 eh, také eh, mezivládní dohody. Já teď nechápu, proč je nezbytná tato dohoda mezivládní, eh, když máme otevřený případ podobného typu u soudního dvoru. A potom, jak by vypadaly euro rates, neboli jedná se o opětovné vyvážení Eh, sazeb a jde o to, že někdo si půjčuje prostředky za nižší cenu, jiný za vyšší cenu. A potom mám otázku z reálné politiky. Já sleduji, že velké členské státy nerespektují pravidla eh, hospodářské zprávy. A vy už jste uvedli, že zadlužení, tedy poměr dluhu a HDP, eh, se zvyšuje téměř všude. Takže já jsem chtěl od vás slyšet, jaký je, jaká je cena za nepoužití takovéhoto nástroje. Vy jste hovořili o číslech těch, těch či onech ale když vás slyším, tak eh, kdybychom neučinili nic, co se stane? Co se stane, nebo jakou cenu bude mít pro Evropu, jaké náklady to přinese Evropě, eh, když eh, nic neučiníme a když se budou mutualizovat tyto dluhy z minulosti? Předem děkuji. Takže to máme tři velice přesné otázky. Máme jen tři minuty. Paní předsedkyně. Možná k vaší první otázce, protože druhá se měřovala eh, na mé kolegy. Takže první otázka, proč potřebujeme kombinaci nařízení a mezivládní dohody? Je to proto, že kompetence podle evropského práva eh, by nepostačovaly bez změny smlouvy, aby bylo možné vytvořit eh, takovýto systém. To je ten hlavní důvod. Proto návrh vychází z kombinace mezi vládní eh, dohody a nařízení EU. A jaká byla tedy ta druhá otázka? My jsme nediskutovali explicitně o návrhu evropských sazeb Eurorates, jak o tom hovoříte, přesto e, do určité e, míry je to byl, by to byla otázka distribuce a já se domnívám, že e, je, to má stejnou ne, roky na jako na společnou emisi a jaké budou náklady, když nepřistoupíme k mutualizaci. Eh, já se domnívám, že ty náklady eh, budou opravdu veliké a z hlediska nulového růstu eh, po velice dlouhé období. To budou vysoké náklady. Mutualizace by mohla být jedním možným nástrojem. Prvním krokem e, musí být e, dohoda, že e, prioritní otázkou je dluhový převis a musíme skutečně hledat nějaké efektivní nástroje. No, évidemment que ça ne va pas. Je dire tout... To je samozřejmě pěkné, ale já bych si přál nějaký příklad. kdybych byl vaším profesorem, tak bych nebyl spokojen, protože můžete neustále opakovat, že je potřeba udělat eh, mezivládní dohodu, eh, protože eh, potřebujeme tuto do, mezivládní dohodu. To je tautologie a mě by zajímalo, jaké věci vám brání v tom, abyste něco takového přijali prostřednictvím nařízení Evropské unie. A to je vše, ale vy vlastně zatím jste v té zkoušce, kterou jsem vám tady položil, neobstáli. Možná, že by nám mohl odpovědět pan Bišo, protože on měl řešení bez změny smluv.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 Právníci nám sdělili, že současné kompetence, které jsou definovány ve smlouvě, nepostačují, aby eh, mohl být eh, vytvořen takovýto systém společné emise. Pokud chceme vytvořit takovýto systém, potřebujeme ještě další nástroje a proto vznikla ta myšlenka zkombinovat mezivládní dohodu s jedním z rysů z té smlouvy, aniž bychom tedy nepřistupovali ke změně smlouvy. Pane Bishop, váš magický uh, lék, magické řešení. Eh, klíčové je, že smlouva v tuto chvíli hovoří o koordinaci eh, fiskální a finanční politiky. A já tady hovořím o návrhu členských států, tedy těch účastnících se, aby si vzájemně zabránili ve vydávání krátkodobých dluhopisů ehm, je to eh, určitá prohibice finančních akcí, eh, která by nemohla proběhnout v rámci existující smlouvy. Takže v tuto chvíli by bylo potřeba přijmout mezivládní dohodu mezi účastnícími se státy, tak, aby eh, některé jejich akce, aby se jim zabránilo, aby některé kroky nemohly učinit. A o to tam jde. A Dobře, tato odpověď byla alespoň trochu specifičtější, takže vy jste tedy prošel tou zkouškou, ale vaš, vaše kolegyně ne, protože to, co tam bylo řečeno, to je příliš vlastně nedostatečné. Eh, dobře, tak uvidíme. Další řečník. Eh, děkuji. Astrid. Už tady eh, bylo položeno mnoho konkrétních otázek a já bych se vrátil na takovou politickou úroveň. Na počátku tohoto roku jsme s delegací navštívili země v krizi a já jsem vnímal, že ta situace, tak jak se v tuto chvíli vyvíjí, dlouhodobě eh, obsahuje obrovský politický náboj a je to v podstatě skoro neúnosné. Například v Portugalsku, v Řecku, pokud jde o zadlužení, je ta situace velice ožehavá a proto e, vyvstává otázka nějaké alternativy, která musí být nalezena. A proto nechápu, proč se s tím váhá protože neexistuje v podstatě alternativa k tomu, co tady bylo připraveno a nějaké řešení nalézt musíme. A e, jinak se vás tedy ptám, jakou alternativu máte vy, pokud ty navrhované nástroje, o kterých se tady diskutuje, podle vás nejsou prosaditelné. A potom ještě stručná připomínka. Hovořilo se tady o chybných pobídkách, já s tím souhlasím, ano, samozřejmě musíme dávat eh, pozor na to, aby se nevytvářely nějaké milné pobídky. Ovšem na druhé straně ve většině eh, zemích v krizi eh, zadlužení, přílišné zadlužení je problematické a není snadné to snížit. A záchrana bankovního sektoru tam hrála velmi důležitou roli při vytváření zadluženosti. Eh, samozřejmě eh, v Řecku, proto možná existovaly i interní důvody, to je nepopiratelné, ale to přece zdaleka není jediný problém, je to mnohem komplexnější záležitost eh, i v Německu a všude tam jsou aspekty, které hrají roli, takže není možné to redukovat pouze na chybné pobídky. A opět se vracím k té otázce, jakou tedy máte alternativu, pokud se nechcete ubírat tímto směrem? Maybe, maybe also, uh... Eh, by se k tomu mohli vyjádřit i ostatní členové výboru. Složitá politická eh, situace vznikla po uplatňování různých opatření a eh, tato opatření vysvětlují tu politikou, tu složitou politiku ale společná emise eh, nepovedou k fiskální politice, kterou jsme eh, zahájili před několika lety. To může prostě eh, zmírnit Eh, bolestivost toho procesu a jestli je ještě nějaká jiná alternativa. Já se domnívám, že ty tradiční systémy nejsou zázračnými eh, nástroji. Musíme sledovat celkovou budoucnost Evropské unie, zda dosáhneme politického konsenzu a eh, budeme usilovat o další integraci či ne. Vy máte slovo? Já bych chtěla odpovědět na dvě otázky. Kolik by stálo e, nekonání oproti té, v té současné situaci? E, abychom e, si to představili, tak cena krize dluhové by se projevila tedy nějakým způsobem v nákladech. A takováto krize podmíněně, eh, pokud zvážíme veškeré nástroje, které nyní máme, nástroj stability a podobně, tak eh, by bylo velice snadno si to vyjádřit. Pak je to otázka úsudku. Eh, riziko krize a její cena by, bylo skutečně, by byly skutečně vysoké. Kdyby opět došlo opět v eurozóně k nějakému takovému to bailoutu, k takovéto krizi, tak by ty náklady byly vysoké. Toto riziko se e, snižuje na základě toho, jak se vyvíjí, jak se vyvíjí situace. Jaká je pravděpodobnost eh, v této situaci? To je opravdu otázka úsudku, protože musíme zvážit eh, chování jednotlivých států, potenciální chování, potenciální kroky států, takže tam my, my nemáme jasný pohled, to je všechno zamlžené, ale Eh, když máme říci, zda je takovéto nebezpečí blízko, tak především je zapotřebí se připravit. Je zapotřebí, eh, když se hovoří o nákladech, o jednotlivých eh, nástrojích, které máme, protože jde o to, aby všechny státy splácely své dluhy a když e, si e, budeme myslet, že všechny státy tak budou činit bez problémů, tak bychom měli příliš růžový obrázek. A proto ty nástroje, které jsou uvedeny v této zprávě, tak samozřejmě mají určité náklady, ale je zapotřebí je také srovnávat s jinými možnostmi řešení, které také mají svůj, e, svůj vlastní cenu, svůj vlastní náklad. Děkuji vám mnohokrát. Ještě tu máme příležitost pro další řečníky, paní Marian Tyson, pan Antonín Sanchez Presedo, paní Podimata, paní Pervánč Perez a pan Ole Schmidt. Ještě nějaký řečník by se chtěl přihlásit na seznam? z EPP nebo z EPP pan Gigold? Tak já se také zapíšu za EPP a můžeme pokračovat jako doposud s pětiminutovými e, řečnickými časy. Paní Marian Tyson má slovo. Eh, ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla všem expertům a zpravodajům velice poděkovat za informace, které jsme obdrželi, ale co mi z toho vyplývá je to, že se nám ještě nepodařilo nalézt řešení. Hovořili jsme zde o morálním hazardu, o nutnosti více disciplíny a také, aby členské státy měly větší důvěru v to, že eh, bude tato disciplína naplňována a také eh, důvěra vůči nové struktury, Impact, Fiscal Impact a podobně. A to jsou smlouvy, které vznikly již před několika lety. E, jde o značné částky, e, takže tu potřebujeme právní jistotu. Tyto nástroje e, musí být vypracovány na společné úrovně a musí mít právní jistotu. Proto mám otázku, kterou si kladu a kterou bych chtěla položit expertům. Jak e, to bude vypadat vzhledem k současné situaci? Bude nejlepší řešení mít takzvaný měkký systém, mutualizace dluhů v rámci toho, co si můžeme dovolit, co můžeme z krátkodobé perspektivy politicky prosadit, anebo si řekneme, když už máme něco prosadit, najdeme odvahu a e, uskutečníme něco zásadního, e, vytvoření fondu e, na základě vzájemné důvěry, abychom vyčlenili více času a posoudili, zda je to opravdu reálné. A tak se ptám, z krátkodobého hlediska se nedomnívám, že by byla mutualizace průchodná. Eh, eh, aby to bylo reálné, potřebujeme více času a nebo se domníváte, že musíme z krátkodobého hlediska něco učinit, ale musíme se snažit naplňovat tu disciplínu, kterou máme a do budoucna připravovat tedy větší, rozsáhlejší opatření, efektivnější. A potom ještě další otázka. E, na základě vašich zkušeností a odborných znalostí, Kromě těch otázek, které jste zkoumali, zabývali jste se i jinými formami, nebo jste se tím nemohli věnovat. Myslíte si, že tu existuje ještě nějaká třetí možnost? Krom, kromě toho fondu tady už nic jiného není. Děkuji. Regarding the first question. Vzhledem k té prvé otázce bych chtěla říci, pokud si vzpomeneme, kolik let si vyžádalo připravit eh, měnovou unii a eh, přesto některé aspekty se ještě neuplatňují, tak se domníváme, že bude eh, lépe si vyhradit více času. A k druhé otázce. Diskutovali jsme o myšlence přechodních kapacit a také otázky soukromých nástrojů diversifikovaného složení různých vládních dluhů. To by bylo tržní řešení, byly by to nástroje, které by kombinovaly různé vládní eh, dluhy a zohledňovaly by různé země, ale Tolik jsme o tom ještě nediskutovali, možná, že se k tomu vyjádří i mý kolegové. Uh, thank you. Thank you very much. Děkuji další kolega. Děkuji. Otázka zda jednat nyní či počkat, jak eh, bude ekonomické řízení fungovat, to je riziko na obě dvě strany. Když nebudeme jednat, riskujeme, Eh, že bude narůstat ta předloženost a na, mm, to má dopad na růst a pokud budeme například po cestě že různými šoky, takže velice obtížně by se ta situace řešila v některých hodně zadlužených zemích. Na druhé straně musíme mít také na paměti, že veškerá opatření, která chceme přijmout proti morálnímu hazardu, je zapotřebí mít eh, Eh, realizované. Když zavedeme mutualizaci, eh, protože eh, snažit se napravit situaci teprve poté, co bude nastavena mutualizace, to už bude pozdě. Takže ten balíček musíme vzít celý, se všemi prvky najednou. Thank you. Um, I, I can foresee... Děkuji. Já si dokážu představit jednotlivé kroky. Nejdříve začneme tedy tím dočasným eh, fondem pro Eurobil a eh, následně, když se rozhodneme změnit smlouvy, tak můžeme vytvořit záchranný fond. Ten třetí prvek, který ale musíme promyslet, je otázka tržní disciplíny u banek a eh, institucí, které mm, drží ten dluh státní. A my eh, a vy jste také stanovili 25% limit expozice eh, pro jednotlivé eh, půjč, hm, půjčovatele. Zatímco členské státy mají 50% v těchto, půjč, v těchto půjčkách do dvou let a dalších přes dalších 50% nad více než dva roky. A to je právě taková eh, spirála, která je táhne eh, dolů. Je zapotřebí eh, se tímto zabývat. Z této souvislosti se musí také zaměřit na, na tu nulovou rizikovost. Zhruba 70 v mm, státního dluhu by nebyla v těchto krátkodobých žurobilech. A Eh, proto eh, musíme také zvážit, že ty státy, které by byly vlastně zárukou, tak by eh, v nich mohla proběhnout vlna referent. I wanted to mainly, um... Já jsem chtěla odpovědat především na otázku alternativ a co jsme ohledně nich konali. V mandátu této zprávy jsme se jen stručně zmínili o alternativách ale protože to je velice důležitá otázka, která nás jasně napadá, ano, samozřejmě jsou tu alternativy, můžeme snižovat ten přebytek dluhu, cesta mutualizace, nebo jiná cesta, eh, která nějakým způsobem je ovlivněna, eh, je také eh, flow operation, to jsou jiné druhy operací, než je tedy mutualizace a vyžadovalo by to určité označení eh, fiskálních eh, příjmů a dalo by se to udělat eh, v jednotlivých členských státech klíčovým klíčovým prvkem je ten návrh Padre otázka bezpečných aktiv. To by také mm, vyžadovalo aktualizaci prostřednictvím strukturalizace a spojení národních dluhů eh, v jednotlivých eh, státech bez toho, že by došlo ke společné emisi dluhopisu. Takže samozřejmě ano, jsou tu alternativy a my jsme je také zvažovali, ale eh, velice stručně v této zprávě. Just a compliment on alternatives. Ještě doplním ty alternativy. V naší skupině jsme také diskutovali o jednom návrhu, který jsem předložila Eh, a to se týkalo eh, doplňku ESM, eh, kde by kreditní linky byly vlastně závazné, jakmile tedy ta země splní určité podmínky, tak by automaticky měla možnost získat úvěr v rámci ESM a to by pomohlo v případě, že by tady byla krize Program ESM by ovšem v některé fázi tedy se také stal e, nezbytným a pak by bylo možné ho využít. A e, potom by tam byly ty Eurobills, což by byl vlastně určitý takový most e, a umožnilo by to kontinuitu v případě, že by tam jinak byly nějaké problémy. Dobře, teď má slovo další řečník a to je pan Sanchez Presedo. Děkuji. Děkuji vám za všechna vaše objasnění. Chtěl bych upozornit, že bych býval byl rád, kdybychom eh, mohli o tom celém diskutovat ještě předtím, než to bude eh, v závěrečné fázi. Byla to iniciativa našeho parlamentu a bylo by dobré, kdybychom se do toho mohli zapojit dříve. Dále odůvodnění eh, tohoto přístupu. To je také důležitá věc. Myslím si, že tady nejde zas až tak o naléhavost, ale o, eh, jde o dlouhodobost dluhů. O tom bychom měli diskutovat. A pokud jde o aktiva, potřebujeme čistě národní aktiva, anebo je možné používat i jiné nástroje s pomocí těch členských států, eh, které mohou mít eh, bezpečné eh, půjčky. To by mohlo pomoci například v případě rizika deflací. Tam bychom mohli využít jiných alternativ. Potom dlouhodobá udržitelnost. Někteří tady hovořili o různých přechodných mechanismech, a já si myslím, že by bylo dobré, aby hospodaření sluhy bylo dlouhodobější a výhodnější. Potom se tady také hovořilo o chybných pobítkách. Hovoří se o tom, že je třeba zabránit oportunismu. Ale když se podíváme zpět, tak musíme konstatovat, že jsme něčemu takovému nena, nezabránili, že docházelo k chybným pobídkám a z toho bychom se měli poučit, když hovoříme o dluhopisech. Jakou podmíněnost stanovíte eh, v rámci fiskálního paktu nebo eh, v jiných eh, oblastech a jaké podmínky si myslíte, že jsou nezbytné? Do jaké míry bychom měli posílit makroekonomické řízení? Hovořilo se tady o různých alternativách, dlouhodobých, krátkodobých dluhopisech a já si myslím, že je potřeba jednat opravdu okamžitě, bezprostředně Eh, já mám pocit, že eh, působíme dojmem, že postupujeme velmi zdlouhavě, pomalu a my potřebujeme samozřejmě ty dlouhodobější řešení, ale zároveň musíme reagovat okamžitě. Jak by to bylo eh, například, kdybychom zřídili pro tyto účely nějaký vlastní rozpočet? Možná, že by mohl existovat nějaký euro rozpočet, kde by se mohlo řešit mnoho otázek, které tady padly. Kdo by chtěl ještě vystoupit? paní, nebo kdo by, pardon, kdo by chtěl odpovědět, paní eh, předsedkyně, eh, k eh, vaší první poznámce. O jakých lhůtách tady hovoříme? Možná, že bych měla hovořit i nadále anglicky. Z krize jsme se bez pochyby poučili v tom směru, že e, plná integrace byla chybou. Integrace, integrace pardon, na finančním trhu nezacházela dostatečně daleko, což e, vedlo k tomu, že bankovní systémy a finance jednotlivých zemí, e, že to vlastně bylo spolu příliš úzce propojeno a to prohloubilo krizi. Chtěli bychom tedy dosáhnout lepší rozložení financování státního dluhu a tím bychom chtěli docílit toho, že finanční systém bude stabilnější a tím pádem se vlastně mm, odlehčí eh, vládám státním eh, dluhopisům zadlužení. Eh, takže eh, tady eh, ta stabilizace by měla překračovat národní hranice a tomu bychom měli věnovat dostatečnou pozornost. Dále je zde otázka, jakým způsobem budeme postupovat, jaké bude načasování, jak rychle přineseme řešení. Výhoda, nebo pardon, sdílení dluhu, to je samozřejmě obrovský krok a proto bychom s tím neměli experimentovat, ale měli bychom si také uvědomovat, že již v tuto chvíli máme sdílená rizika v rámci ESM a, nebo i kapitál Evropské investiční banky. E, tam samozřejmě také e, je sdílené riziko, velké sdílené riziko. A já si myslím, že k tomu bychom měli přihlížet, měli bychom se z toho poučit do budoucnosti. Děkuji, paní Benasi. pouze eh, doplnění. V naší skupině jsme pouze diskutovali o, otázce eh, těch eh, no, odkázaných dluhů z minulosti. Je tady otázka také fiskální kapacity, což je zaměřeno spíše do budoucnosti. Jde o nastavení fiskálního rozpočtu na evropské úrovni pro makroekonomické sdílení rizika, tedy na úrovni eurozóny. A to je otázka, eh, která je velmi eh, důležitá pro Evropský parlament, tedy eh, to, zda existuje politický prostor pro tyto myšlenky, jestli se ty projekty mohou zájemně doplňovat, jestli je tady možné kráčet tímto směrem. Já na to zatím nemám žádnou odpověď a myslím si, že bychom tady měli k tomu přistupovat velice opatrně, když hovoříme o otázce legacy. Myslím si, že Eh, to je otázka, do jaké míry chceme využít ten prostor pro spolupráce. Měli bychom se opírat o eh, stabili, eh, pardon, solidaritu, pokud tedy chceme stabilizovat ten systém. Um, is okay? yeah. Prosím, ano, děkuji. Jenom jeden komentář k fiskální kapacitě. Jak vypadá stav eh, eurozóny, jak se máme vypořádat eh, s těmito zděděnými dluhy, jak by ten stabilizační mechanismus měl postupovat v budoucnosti, eh, co by se mělo dít na centrální úrovni a co naopak na národní úrovni. Fiskální kapacita je samozřejmě jednou z možností sdílení určitých rizik i dlouhodobě. Ale ještě doplněk k tomu by mohl být ten restrukturalizační režim, který eh, vede eh, tu odpovědnost zpět na národní úroveň, eh, fiskální disciplinu vede na národní úroveň a byl by velice stabilizujícím prvkem, druhým prvkem, jak o tom hovoří i studie, pokud toto bude tedy správně nastaveno, protože samozřejmě to může způsobit i okamžitou změnu. A to Samozřejmě na druhé straně je možné vytvořit i tak tento mechanismus, aby restrukturalizace probíhala tak, aby se země dostaly pod ten práh. A to jsou tedy různé prvky, které eh, lze využít a my jsme je velice stručně zmínili při této diskuzi. Děkuji vám mnohokrát. Ještě tu mám pana Langenas, EPP. Prosím, máte slovo. Ich habe já mám jenom stručnou otázku. V souvislosti se předpisy o kapita, o kapitálových předpisech pro banky a v souvislosti s bazilejí jsme vycházeli z toho, že státní dluhopisy eh, mají mít rizikový faktor nula. To je hlavní problém při konsolidaci bank, protože například jeho evropské banky na rozdíl od eh, vyjádření eh, předsedy Draghiho nesnížili své závazky, naopak je navýšili A teď je otázka, jak jaké to má dopady, nebo to nemá žádné dopady, zostří to tuto otázku, a nebo ji zmírní? Odpoví paní předsedkyně. Pokud byste chtěli vytvořit nějaký nástroj, diversifikace rizik, takové směsice rizik, potom narazíte na problém závislosti eh, mezi financováním státu a financováním eh, bank jenom v malé míře, co se týče eh, toho, zda by státní si měly mít nulové riziko, to je jiná otázka. Každý systém potřebuje bezpečné ukotvení a v té paletě rizik je eh, potřeba nakonec odhadovat rizika. A víte, že toto vážení nulovým eh, rizikem bylo otázkou konsensu. Není to žádný evropský vynález, kdybychom se sami v Evropě od toho odklonili a zavedli různé hodnocení rizik pro státy. Potom byste zavedl do systému prvek nestability. A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 riziko, že bychom po mnoha letech jenom eh, stěží eh, dosažnou eh, stabilitu ohrozili. To je sice správné, jak to říkáte, že je to mezinárodní dohoda, ale to není tak stará. Vznikla, kdy se prosadila filozofie amerického trhu, ne dříve, a že se to narychlo nedá měnit, to je jasné. Jsme zajedno, že by se zhroutil celý bankovní sektor, ale ze střednědobé perspektivy se všichni dohodli, eh, že se to musí měnit nezávisle na eurozóně, eh, nezávisle na vysokém zadlužení průmyslových států. Paní předsedkyně, já souhlasím s vámi, že by bylo důležité, abychom měli systém, kdy eh, se dříve bije na poplach, eh, než jak to bylo v minulosti. To by znamenalo, abychom spozornili, jestliže eh, mají státy příliš vysoké deficity a tak ohrožují svou vlastní stabilitu. Jistě můžeme diskutovat o tom, jak eh, vysokou eh, angažovanost máme dopřát eh, bankám, jak vysoké úvěry, ale kdo bude tedy v budoucnu držet ty státní obligace. Víme to, bud bude potřeba umístit tyto eh, dluhopisy na trhu a velkou část eh, budou držet i banky a samozřejmě i jiní investoři, eh, obyvatelstvo, pojišťovny, fondy by budou mít v držení tyto dluhopisy. A tak je důležité, abychom včas tady měli ty poplašné signály a v minulosti tyto signály nespustili včas a to souvislo tedy se přepracování fiskální zprávy. Velice stručně alternativa vůči eh, vládním dluhopisům eh, v eh, rozvahách maximální prav expozice, příslušná pravidla, která mohou být implementována eh, progresivnějším způsobem. Ty bychom mohli zavést v eurozóně rovné podmínky pro banky i na jiných místech světa a potom eh, nakonec eh, chceme mít diversifikovaná portfolia a to ve všech větších bankách. Uh, já bych navrhl u těch vysoce likvidních aktiv, tak ty by byly eh, zpracovány formou Eurobills a to by bylo to nejjistější, nejbezpečnější eh, likvidní eh, aktiva. Na druhé straně banky by měly být přímo navázány na občany a podniky, ne na státy. Takže bychom měli odrazovat banky od toho, aby jako hlavní aktiva držely státní dluhopisy. Měly by se obracet k trhu a musíme také myslet na vzájemné fondy, pojišťovací eh, fondy a eh, penzijní fondy. Nesmíme mm, ignorovat tuto situaci. Důležité je, aby ty banky byly co možná nejbezpečnější, aby měly vysoce kvalitní likvidní aktiva a mohly by mít tedy uh, mutualizované uh, eh, Eurobills, tyto krátkodobé uh, evropské dluhopisy. Děkuji. Nyní paní Podimata, prosím. Merci, madame la Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych taky ráda poděkovala jak paní předsedkyně, tak členům expertní skupiny. Mám tři body. První souvisí s otázkou kolegy Lamberce. Váš návrh využívat mezivládní dohodu k přijetí celého balíčku je zaměřen na urychlení celého procesu místo tedy požadavku na změnu eh, Evropské smlouvy, což je chápáno jako složitější a dlouhodobější proces. Za druhé, ohledně vašich závěrů z této zprávy Velice ráda si přečtu, s velkým zájmem si přečtu zprávu. Tyto země, pokud by byly vyňaty ze zahného fondu, tak by mohly čelit ještě více nepříznivým podmínkám, kdyby se měly přímo financovat z trhu. A vy tedy uvádíte, a to není přímo v duchu té původní zprávy, a já to zmiňuji jako velice dobrý vývoj, vy navrhujete, že ty programové země mohou a měli by eh, se zúčastnit tohoto fondu, měli by k němu přistoupit, jakmile eh, budou přijít tyto programy. Takže to si myslím, že bylo velice dobré pro tyto programové státy. Eh, Portugalsko právě se chystá opustit tento program a je takováto věc také užitečná pro stabilitu řeckého dluhu, kterou se budeme zabývat v následujících měsících. Já bych se vás chtěla zeptat na základě této diskuze, na základě vaší analýzy a jednotlivých nástrojů, které navrhujete, a možných tedy právních e, omezení. Co by mohlo a mělo být uděláno podle vás ve střednědobém a krátkodobém horizontu, abychom tím přispěli k udržitelnosti dluhu v těchto státech a co by také usnadnilo těmto státům Eh, přístup na trh nebo opětovný přístup na trh. A potom ta otázka poslední se týká podmíněnosti. Vy jste hodně zdůrazňovali potřebu eh, silné podmíněnosti v kontextu eh, záchranného paktu. My opravdu máme silnější, mnohem mohutnější eh, eh, rámec v eurozóně na eh, rozpočtový dohled. Máme fiskální kompakt a tak dále, takže se ptám, zda tento rámec nestačí k tomu, abychom zajistili, že morální hazard bude patřičně kontrolován. Protože já vidím, že to je celá řada různých tedy různých eh, sankcí, ale zatím mi to chybí pobítky. <clears throat> Já si myslím, že tou pobítkou je ta bezpečnost, eh, kde, eh, kde by pro jednotlivou zemi ty referen, refinancující náklady byly vysoké. Druhou stránkou opět je, že to jsou i rizika, Eh, při tom společném eh, systému eh, emisí je to opravdu velice vysoké riziko. Jednou z věcí, kterou jsme nediskutovali zde, ale diskutovaná ve zprávě, je i to, že jsou zde i národní hranice, národní ústavy a ústavní soudy, které uh, mohou uh, něco umožnit a v takov, nebo také neumožnit a v tom případě společná Eh, záruka eh, společná emise je eh, věcí, kterou je třeba ještě zvážit. Od, naše odpověď je, že teď opravdu nevíme. Ehm, kolega řekl, že potřebujeme nazbírat určité zkušenosti ve, v současné situaci. Kdybychom je měli, tak by už by eh, komise mohla přijít se závěry a bylo by to možné implementovat. A, a pokud naše eh, naše závěry by dostatečně potřebné nazbírat, nazbírat také dostatečně zkušeností. Kdybychom chtěli postupovat velice rychle, ano, tak samozřejmě mezivládní dohoda by byla jediným způsobem, jak postupovat, ale všichni víme, že to také bude obtížné otázka týkající se zemí, které úspěšně se přizpůsobily prostřednictvím programu IMF a ESM a opustili tento program a jak se mohou tedy zúčastnit tohoto záchranného fondu. V principu každá země, kde se nespochybňuje její udržitelnost dluhu, nebo nejsou tam velké otázky ohledně udržitelnosti dluhu, to znamená, že je schopna také i s pomocí záchranného fondu, že zde má ještě určitý eh, tok eh, finanční, ale ta země je stále schopná splácet sama, tak by nebylo eh, doporučení hodné, aby vstupovaly země, které ještě potřebují další restrukturalizaci, protože tyto Eh, země by zjistily, že ty primární přebytky by pro ně byly příliš vysoké na to, aby je mohly eh, řádně eh, a udržitelně spravovat. Konkrétní otázka, kterou jsme také diskutovali, je, co byste udělali se zbývajícími dluhy z programu ESM. Samozřejmě museli bychom to zvážit, protože to je také už součástí evropské zodpovědnosti. Otázka byla dlouhá, odpověď také eh, a teď bohužel je čas vyčerpán a musíme přejít k další otázce a to má paní Pervanš Beres. Děkuji paní předsedkyně. Eh, vážení členové expertní skupiny, děkuji vám za tuto zprávu. Čekali jsme na ní velice nedočkavě a eh, Mám tady tři otázky. První otázka. Musím říci, že druhá věta závěrů, tam, kde hovoříte o tom, že pokud jde o fond, tak tam není ještě dostatek zkušeností z reformy ekonomického řízení, aby bylo možné eh, dále rozhodnout o tom, zda je potřeba mít mechanismus eh, vzájemného eh, sdílení nebo zajištění. To mě opravdu zaráží, protože když jsem se podívala na čísla a pokud je mám věřit, tedy jsou to čísla Eh, Brigel, pokud jde o nezaměstnanost a to eh, v Evropské unii, ale zejména v eurozóně. Když se na to podíváme, tak je tendence zřejmá a ta se opravdu nemění. A já si myslím, že musíme udělat toho více, abychom vyvážili situaci a abychom zajistili, že podmínky solidarity budou eh, skutečně fungovat a budou podporovat eh, obnovu hospodářství a růst. Druhá otázka. Hovoříte eh, o problémech, se kterými jsme samozřejmě obeznámeni, pokud jde o ekonomické řízení. Hovoříte o limitech změny smluv. A tato otázka, eh, vy k tomu přistupujete, jako když by to bylo naprosto určující pro všechno ostatní. A jako kdyby chom tady to museli řešit čistě mezivládní cestou. Ale já si myslím, že tady jsou určitá rizika a eh, to jsou stejné věci, které se nám nelíbí na bankovní unii. To znamená riziko, že v podstatě se dostaneme do určitého rozporu eh, v souvislosti s tím nástrojem, který je navrhován. My tady navrhujeme nástroj, abychom vyrovnali příležitosti v rámci eurozóny, abychom eh, vyvážili eh, makroekonomické nerovnováhy. A když zavedeme tyto mezivládní záruky, tak zavedeme také ten charakter neblahý toho mechanismu. Takže mě by zajímalo, jestli eh, si myslíte, eh, že bychom tedy měli udělat změny té smlouvy a ti, eh, kteří jsou proti té reformy se obrá- reformě, se obrátili jinam. Bylo nám tady řečeno, že je potřeba změnit smlouvy a bylo řečeno, že ti, kteří by to měli postoupit, to vlastně nechtějí. Ale teď jde o to, že ti stejní říkají, že je potřeba reformovat smlouvu. Pan Schäuble o tom hovoří, říká, že je potřeba reformovat smlouvu, aby e, tedy mohly být přijaty e, dohody. E, dobře, pokud chcete tedy reformu smlouvy, tak my naopak za opla- na oplátku za to budeme chtít další věci. Není možné říkat, že teď už není možné zacházet dále, protože nejsou splněny určité podmínky. Další věc, pokud jde o kontext této diskuze. Eh, my jsme zahájili tuto diskuzi eh, kvůli solidaritě, kvůli otázkám nerovnovách v eurozóně a tak dále. A je tady další nástroj, který eh, řeší stejné obavy a to je perspektiva minimální podpory v nezaměstnanosti. A já tady pokládám otázku, která samozřejmě překračuje váš mandát, ale protože jste sledovali tyto záležitosti velmi podrobně, tak by mě zajímalo, až ukončíte tuto práci, Ehm, ehm, neřeknete nám, abychom se ubírali tímto směrem, protože to bude jednodušší? Děkuji. A komu nyní dám slovo? Paní předsedkyně? Um, Paní Kozes, já bych chtěla zahájit tou druhou otázkou, protože odpověď bude možná nejsnazší. My jsme rozlišovali mezi současným eh, rámcem smlouvy ohledně možnosti a v rámci současné smlouvy by bylo možné eh, to propojit s mezivládní dohodou. A co se týče mezivládní dohody, já s vámi naprosto souhlasím. Je to určité riziko pro Unii, pokud budeme podkopávat stávající institucionální rámec a vytvoříme paralelní eh, mezivládní strukturu s veškerými problémy eh, odpovědnosti, nedostatečné odpovědnosti a dejme tomu i eh, změn rozdělení kompetencí. My jsme také popsali, jaké by byly potřebné změny smlouvy. Znamenalo by to také změnit určité prvky eh, v rámci fiskální dohody. A proto můžeme popsat dva různé scénáře, ale my jsme neradili ke změně smlouvy. A za druhé, možná je tato otázka propojena s tou první otázkou. Jistě jsou tu obrovské e, problémy, nedostatečný růst, nedostatečné investice. Když se podíváte na čísla investic z uplynulých měsíců a také, když e, zohledníte problém nezaměstnanosti. Jistě e, dodatečné mechanismy sdílení rizik by museli řešit tyto problémy, ale měli bychom mít také na paměti, že to nevede k tomu, aby země splácely své dluhy. Závisí na, těmi, na těch rozdílech mezi e, mezi vládními dluhopisy, to jim jenom pomáhá snížit zátěž, protože tady je nevyvážené rozdělení. Myslím, že pan Bishop by chtěl k tomu také něco říci. Vyčerpali jsme svěřený čas Pane Bishopе, velice stručně, prosím. Uh, ano, já myslím, že jsem se vyjádřil k potřebě mezivládní dohody již eh, dříve, takže eh, by se spíš vyjádřil k ostatním. Ta bude lepší, když řekneme další otázky. Pan Šmit, děkuji. Já se domnívám, že jsme eh, jediní eh, dva, kteří kladou otázky mimo eurozónu a mohli bychom si říct, proč, když chcete Eh, aby se některé členy připojili k eurozóně. Je to podstatná otázka, eh, když eh, pročítám všechny ty závěry a také jsem naslouchal téměř celé dvě hodiny, tak si říkám, čeho chcete vlastně dosáhnout, když si jenom pročtete ty závěry jako novinář, to člověk musí učinit, to je to nejdůležitější z celé zprávy a vy vlastně nevíte, zda je to dobré nebo špatné, je třeba, abyste věděli mnohem více. A já se domnívám, v celku. Jak vážně to myslíte a zejména mám otázku na našeho finského přítele, protože máme určité problémy s různými měnami. Jak zatím stojíte? My jsme popsali možné přínosy a to jasně vyplývá u obou systémů, ale také jsme upozornili na ten obrovský závazek, který by si to vyžádalo, abychom se ubírali tímto směrem a nemůžeme také e, podceňovat rizika obou těch systémů. A jistě převezmete závazky na e, celá desetiletí, a také budete přemýšlet o možných scénářích a vytvoříte eh, další zátěž a další typ eh, nestability. Proto se domnívám, že to musíme důkladně prostudovat. Ne, to tady nestojí. Tady se píše, že by bylo obezřetné nejdříve schromáždit zkušenosti s řízením, než bude eh, takováto eh, společná aktivita zřízena. To je všechno. Ale když si přečtete ty všechny závěry na několika stránkách, tak myslím, že jsme veškeré ty aspekty, o kterých se zmiňujete, popsali. Děkuji. Bohužel jsme neměli příležitosti přečíst eh, tuto zprávu ani její závěry před touto diskuzi. Nicméně pod, chci poděkovat paní předsedkyni i všem členům této expertní komise. Tato zpráva, jak víte, je expertní zprávou expertů z komise. A komise má ve své kompetenci rozhodnout, jak bude postupovat dál po této zprávě na jejím základě. A my to uvidíme za dalšího funkčního období. Já mohu říci, že při této diskuzi eh, mne zasáhlo, tady se hovořilo, experti o tom hovořili, že zapotřebí mít důvěru. Hovořilo se také o závazcích, dlouhodobých závazcích a angažovanosti jednotlivých vlád. Takže já jsem se ptala, dlouhodobá, eh, dlouhodobé angažmá vlády, dlouhodobá závazanost nebo závazky vlády. No, vláda se mění každých, eh, řekněme, pět let, eh, takže co myslíte tím dlouhodobým horizontem závazku? A ještě něco jiného jsem chtěla říci na závěr. Opět eh, odpoledne, dnes odpoledne jsme viděli, že je zapotřebí rozpočtové disciplíny, jiného řešení není, pokud chceme snižovat dlouhodobě dluh. Ne v některých členských eh, státech máme také různé nástroje. Máme dvou balíček, šesti balíček, fiskal kompakt, máme v pak stability. To všechno. A nic z toho nefunguje. Takže když se zeptáte vlád eh, na jejich závazky ohledně snižování eh, dluhu, a jejich závazcích střednědobých a dlouhodobých, tak nevím, zda eh, máme ještě uvažovat tedy ještě o další možnosti. Eh, tedy se hovoří o sdílení rizik a já si myslím, že je zapotřebí solidarity v této oblasti a je na následujícím mandátu Komise a Evropského parlamentu, aby se tímto zabývala. Děkuji vám ještě jednou za vaši práci a za účast na tomto slyšení. Přejeme vám šťastnou cestu domů. A nyní přejdeme k dalšímu bodu, který máme na pořadu jednání. Já se omlouvám kolegům, kteří ještě chtěli promluvit v rámci této diskuze, ale bohužel neměli jsme už další čas k dispozici. E, nyní přejdeme k bodu číslo 3 na pořadu jednání. A to jsou sdělení předsedkyně. To všechno bylo připraveno anglicky a já bych vám to tedy chtěla také přečíst anglicky, jak už jsem uvedla. Nemám oxfordský ani cambridgeský přízvuk, nicméně se pokusím, abyste mojí angličtině porozuměli. Především bych ráda informovala všechny poslankyně a poslance. To je velice důležité, že fotograf přijde příští pondělí na zasedání výboru, to je 7. dubna, ve čtvrtě na pět abychom si eh, udělali skupinovou fotku v členu výboru Ekon. To je velmi důležité. Zbytek je také důležitý. Je to aktualizace situace v trialozích. Parlament, jak víte, přijel eh, text v prvním čtení ohledně zneužívání trhu a zneužíva, a směrnici o naši, zneužívání trhu. Došlo k politické dohodě v Evropském parlamentu a došlo také k jazykovému e, pročištění obou e, eh, textu. Právní služba se těmito texty zabývala a revidovaný text je předložen výborem Ekon podle, eh, mm, podle jednacího řádu článku 260 a nebude-li žádných výhrad, tak toto korigendum bude ohlášeno na, na prvním eh, plenárním eh, zasedání v Dubnu a bude chápáno jako schválené, pokud nebude předložena politickou skupinou nebo alespoň 40 poslanci žádost že toto korrigendum eh, by nemělo být přijato. Bylo tomu rozumět? Děkuji. Nyní eh, směrnice o platebních eh, účtech. První dohoda v prvním čtení byla doho, dosažena 20. března na trialogu. Hlavní prvky dohody jsou povinnost pro členské státy vytvořit systém zajišťující práva přístupu k základním platebním účtům pro spotřebitele po celé EU, e, také posílit e, transparentnost a porovnatelnost e, těchto účtů a možnost změn těchto účtů a také jde o zjednodušení těchto účtů pro využití přeshraniční. Koreper by měl schválit dohodnutý text 4 dubna a výbor Ekon bude opětovně konzultován podle článku 77. dubna, aby toto mohl předložit na plenárním zasedání, druhém dubnovém plenárním zasedání tohoto roku. A následuje bod číslo čtyři. Jedná se o opětovné konzultace ve výboru a jednotný mechanismus řešení problému jednoho fondu pro řešení problému bank. Aha, musím začít ještě něčím jiným, omlouvám se, vždycky mi to změní. Takže je to opětovná konzultace ve výboru podle článku 70 jednacího řádu. Paní Elza Ferreira je zpravodajka, která mě teď neposlouchá, ale Paní Corinne Vortman, Sylvie Goulart, Jean Gold, a Vicky Ford a Thomas Sanders jsou stílovými zpravodaji. Víte, že bylo dosaženo politické dohody o e- e- SRM v brzkých hodinách čtvrtka 20. E- března při vyjednávání a že kolegislátoři se dohodli, že že řešení veškerých případů bude otázkou eh, těchto eh, správních rad. Eh, pokud by to nešlo, tak bude svoláno tedy vlna hromada. Potom je tu otázka řešení problémů, která může být vyřešena během víkendu. Bylo dohodnuto, že rada zasáhne pouze na výslovnou žádost komise a jen proto, aby zhodnotila kritérium veřejného zájmu ohledně širšího či užšího využití prostředků. Shodli se, že kapacita fondu bude v rukou že období motorizace a plateb fondu bude 8, 18 bude zkráceno z 10 na 8 let. Mutualizace začne 40% prvním rokem a druhým rokem to bude 20%. A tento trialog měl ještě pokračování 24. března o těch zbývajících politických otázkách a e, závěrečné slovo padlo 25. března, to byl technický rok. E, Koreper nám poslal dopis 28. března, byl rozdán nebo rozeslán téhož dne členům výboru Ekon. Nyní výbor bude opětovně konzultován k tomuto textu a tento text následně bude předložen na plenárním zasedání 9. dubna, bude hlasován na plenárním zasedání, na druhém zasedání, eh, tedy ve Štrasburku. A to společně s dalšími fondy jako ERT. Eh, tento text, který bude tedy předložen, není finalizovaný text a stále ještě potřebuje revizi, projít revizí právníků lingvistů, jak, na parla, jak v parlamentu, tak v radě. A tento postup bude trvat do poloviny května, kdy budou poslanci rekonzultováni písemně ohledně korigenda. Korigendum bude ohlášeno na druhém plenárním zasedání v červenci a bude schváleno, pokud nebude vznesena výhrada do 24 hodin eh, přijetí konečného textu radou. A podpis bude následovat buď v červenci, anebo v září a následně bude tento text zveřejněn ve věstníku. Nyní bych ráda opětovně konzultovala výbor podle článku 70. Jaký je váš názor? Souhlasíte s tím? Musíme hlasovat. Pokud někdo nechcete promluvit, tak Rusy. Eh, uh, ruce, prosím. Vidím, že je to většina. No, it is okay. Uh, then, uh... Eh, Přeje si paní zpravodajka promluvit paní Ferreira. Jde mi o to, aby obsah tohoto balíčku zahrnoval i skutečnost, že vážení příspěvků eh, se předkládal, s těmi riziky předkládalo také eh, radě. Je to tak? Můžete to prosím zopakovat? Otázka zněla, zda ty příspěvky jednotlivých bank, velkých a malých, orientované podle rizik, budou v rámci eh, nařízení rady eh, upraveny až eh, po všechny technické detaily. Did you get it? je jasná ta otázka, vy o tom víte něco více. Ano, já jsem alespoň pochopila, jaká je výhoda, když se vystupuje v Němčině a odpovím také ráda v Němčině. Rada bude rozhodovat sama, ale my jsme o tom velice dlouho společně jednali a výsledek byl takový, že jsme eh, se dozvěděli od komise, že eh, akt v přenesené eh, pravomoci v rámci směrnice o likvidaci musí být předložen v rámci právní právního aktu, takže parlament bude mít možnost akt přenesené pravomoci vzít jako rukojmí, pokud výsledky to nařízení rady se nám nebudou líbit. To je slabá stránka, protože nařízení rady o rozdělení 35 miliard bude rozhodující a to není přiměřené pro nařízení rady podle eh, eh, našich poradců, ale protože je to cestou aktu přenesené pravomoci, rada má právo provádět kontroly a tento výbor by si měl dát za úkol, že bude brát eh, kontrolní práva velice vážně v příštím období, protože eh, tak budou subvencovány velké banky, investiční banky, eh, může to být v zájmu stability trhu. E, doufejme, že to nebude v červenci, protože to budeme mít pouze dva měsíce. To musí být v září, protože e, jinak se k tomu nemůžeme vyjádřit. Aktiv přenesené v pravomoci, to je taková zvláštní záležitost, kterou se zabývají i ostatní výbory, takže musíme zajistit, abychom to rozhodnutí eh, aktem v přesném pranovoci dostali září, ale komise a rada předložili návrhy eh, a to na poslední konferenci koordinátorů. Já se toho neúčastním, nevíme, ještě pan Lange, na rozdíl od eh, kolegy Gigolta si myslím, že toto nařízení rady je správné, jinak bychom se eh, celé měsíce dohodovali a jinak se domnívám, že rada eh, nalezne eh, dobrou formulaci, která nás uspokojí na základě rizik. Doufejme, že to nastane, ale řekli jste, že s tím souhlasíte, hlasovali jste a tak tedy vyčkáme, až to nastane a doufejme, že parlament bude mít dostatek času až eh, to bude akt v přenesené pravomoci, aby to respektovalo to, co bylo eh, dohodnuto v při tom trojstraném jednání. Když o tom hovoříme, chtěla bych poděkovat paní předsedkyně, že jste upozornila na všechny tři legislativní akty, o kterých jsme eh, hlasovali RSM a DGS a jednotlivé instituce eh, mají k tomu přispět. Pane Langen, to bylo velice důležité, protože se to eh, týkalo jednotného trhu a komise k tomu přihlíží potíží. Do zápisu, paní předsedající, já myslím, že bude užitečné, eh, když eh, eh, tu dodáme ten seznam, na němž jsme se dohodli, bude se to muset projednávat také s těmi členskými státy, které se neúčastní. Ano, tak to uděláme. Tak, jak jste navrhla. Paní Ferreira? Děkuji, paní předsedkyně. Omluvte mě, prosím, ale eh, uniklo mi eh, přetlumočení otázky eh, pana Langeho a děkuji panu Gigoldovi, že na to zareagoval a odpověděl. Chtěla bych poděkovat za velice intenzivní a seriózní spolupráci se všemi kolegy, zejména se stínovými zpravodaji Myslím si, že to umožnilo, aby Evropský parlament vystupoval jednotně ve vyjednávání a díky tomu mohl významně vylepšit text rady. Vedle aktů v přenesené pravomoci bychom měli nadcházející parlament požádat o to, aby pečlivě sledoval jaký eh, další vývoj eh, se tady odehrává, jaké jsou mezistátní eh, dohody mezi jednotlivými členskými státy a jak jsou ratifikovány. Požádali jsme grémium, které bude brzy jmenováno, aby nám měsíčně dávalo zprávu. Od roku 2015 budou předkládány měsíční zprávy o ratifikacích a to je velmi důležité, aby fond měl dostatek prostředků a aby 1. ledna roku 2016 eh, mohlo být zahájeno vypořádání. Žádám o to, aby budoucí výbor Ekon pečlivě sledoval vše, co na této úrovni probíhá, tak aby eh, nakonec kvůli neproběhlé ratifikaci to celé eh, nezůstalo neukončeno, nezrealizováno. Rada eh, prohlásila, že udělá vše, co bude v jejich silách, aby příslušným způsobem ošetřila ratifikaci Chtěla bych eh, upozornit na to, že v úvodních ustanoveních eh, i samotné části textu se uvádí, eh, že jak to zmíněné grémium, tak členské státy udělají vše proto, aby vytvořili rozpočtovou linku pro tyto účely a i to musíme skutečně klást na srdce výboru Ekon, aby sledoval realizaci těchto cílů, aby politická dohoda, která se odrazila i v právním textu, byla eh, naplněna i ve skutečnosti, protože toto je pro nás velmi důležité. Je to velmi důležitý cíl Evropského parlamentu. Jde o lojalitu a dobrou spolupráci Jde o to, aby politický kompromis, na kterém jsme se dohodli, eh, mohl být realizován. Eh, ano, já si myslím, že na příští konferenci eh, další účastníci tady budou stejné, a, a další členové parlamentu budou stejně bdělí, jako jsme byli my. Další řečnice. Ještě chvíle trpělivosti, prosím zůstaňme ještě u této věci. Chtěla bych poděkovat Elize a dalším kolegům. Děkuji eh, za to, že díky tomuto týmu se nám podařilo dosáhnout historických výsledků eh, a bankovní unie dovést do této fáze před volbami. Strávili jsme eh, tady mnoho času v trialozích a já bych chtěla také poděkovat sekretariátu výboru Ekon za podporu byla tam další práce v rámci technických eh, záležitostí souvisejících s dialogem a eh, myslím si, že díky této technické podpoře se nám podařilo dosáhnout této dohody. Děkuji eh, za to, že jste opravila, nebo že jste mi upomněla ještě, připomněla ještě jednu věc. Ano, já také děkuji všem, kteří nám pomohli s tou technickou částí. Děkuji. Mohu říci, že to nejlepší, co jsem si přečetla, pokud jde o poukázání na význam parlamentu je, že ve čtyři hodiny v noci jste zavolali panu Šojblemu, aby konečně souhlasil. Já nevím, jestli je to pravda, ale přečetla jsem si to a pokud to tak je, tak se nám jistě podaří pokročit tím správným směrem. Ano, už, už chyběl pouze papež. paní. Paní Lulink, vzhledem k této diskuse bych rád ještě něco poznamenal. Především bych rád poděkoval všem kolegům, včetně zaměstnancům. Byla to skutečně evropská zkušenost, kterou jsem zažil a také ve poměrně zvláštní e, situaci, protože jsem byl protože jsem byl jediným mužem, který jsem vyjednával a většinou se mi dostalo velmi dobrého zacházení. No, kromě toho, k podstatě věci, Myslím, že to byl eh, důležitý krok a Evropský parlament prokázal přidanou hodnotu. Ten návrh nebo ten konečný závěr byl mnohem lepší než to, co nám Rada chtěla zpočátku poskytnout. Já se teď nebudu zabývat detaily, ale eh, je to významný úspěch. Já teď nevím, komu všemu se muselo volat. Je jisté, že panu Šoblemu ano. A myslím, že jsme skutečně nese, neměli skutečný seznam, nevím, co pan Moskovič, možná Korin něco ví více, ale také to ukazuje na fungování eh, rady a je to způsob nebo metoda rozhodování, která je velmi spochybnitelná, že některé, některým zemím se zavolá, jiným ne, nejsou to kritéria, Ukazuje to určitý způsob fungování evropské demokracie. Druhý bod, který bych rád zmínil, je, že mezivládní dohoda je samozřejmě problematická, protože poprvé vůbec jsme přijeli aby v průběhu postupu spolurozhodovacího mezivládní smlouva byla součástí takovýchto spolurozhodovacích postupů. V rámci spolurozhodování to znamená, že v budoucnosti se budou obtížně měnit, jsou vyňaty z toho, co bylo eh, ve spolurozhodování eh, probíráno. Myslím, že to je tedy hm, zásadní otázka, kterou bychom měli zvažovat a měli bychom o ní velice seriózně diskutovat zda tento postup eh, napadneme u eh, Evropského soudního eh, dvora, protože to stanoví precedence, ale radě to nevadí a bez nás obtížně bude souhlasit. A současně provádějí tedy mezivládní dohodu, když my vedeme spolurozhodování podle právních servisů všech tří všech tří eh, institucí by se trvalo vyřešit eh, pouze a výhradně ve spolurozhodování, nicméně je to velice důležitý krok vpřed, ale ten postup je velmi spochybnitelný. Na závěr bych rada řekla, že jste pracovali úžasným způsobem. Samozřejmě rada podle mého mm, se mm, neučinila dostatečně velký krok vpřed. Bylo to jakoby Jakoby, jako bychom tedy chtěli říct, že jsme e, udělali lépe, že jsme tuto věc zakončili nyní a bylo opravdu vhodné ukončit e, tento dokument eh, nyní, nepředávat to dalšímu mandátu. S tím souhlasím, co se týče soudního dvora, tak rada trvale podkopává Eh, naše spolulegislátorské eh, prerogativy a to je také otázkou pro eh, další mandát. A ne, že my bychom to nedělali, ale v různých zemích, to musím říci, a vy pocházíte ze země, se kterou máme trochu problémy. A teď. Dokončili jsme tu první zprávu, ještě tu máme ty další dvě. U nich také musíme rozhodnout. A to je zpráva pana Švába. Teď je to na tobě. Musím vám tedy říci, co se týče této zprávy pana Švába. Zase to přeštu anglicky. Je to trialog ke zprávě pana Švába. 18. března se odehrál trialog, bylo u článku 6, to je eh, zveřejňování informací a článek 9, a to jsou národní rozhodnutí a kapitola 4 a to jsou nadměrné eh, poplatky. Tam bylo tedy dosaženo dohody. Obdrželi jsme od Kareperu eh, dopis, který uvádí, že eh, rada přijme tento text, tak, ale bylo tu pár chyb v tom textu a ve finální verzi v tom čtvrtém sloupečku rada Eh, tedy vydala korrigendum a koreper píše, že toto korigendum tedy bylo eh, rozesláno, takže konzultace je vedena na základě toho textu, tak jak odpovídá znění dopisu od Koreperu s tím korigendem a výbor je opětovně konzultován dnes. Předtím, než se bude hled, hlasovat na plenárním zasedání, a to bude druhé plenární zasedání v Dubnu, tedy ve Štrasburku. Podle pravidla 70 eh, tato opětovná konzultace eh, musí probíhat hlasováním. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, už tu není mnoho kolegů, takže si myslím, že ani nemusíme hlasovat. Musíme hlasovat, dobře, tak budeme hlasovat. Ale já si myslím, že tento výbor v posledních měsících musel odvést mnoho práce a to samozřejmě mělo také dopady eh, na eh, ten postup. Eh, pan Langen a pan Goebbels se ptali, nebo si klade otázku, jestli bychom neměli eh, toto dovést do druhého čtení. A já si myslím, že když se na to podíváme zpětně, tak se nám podařilo eh, dosáhnout eh, dobrého výsledku, ale já bych si přál, abyste zaznamenala, že pokud jde o příští parlament, tak musíme dodržovat postupy, které běžně platí v tomto výboru. Musíme to dodržovat i na tomto výboru, protože ten samozřejmě ten eh, časový rámec byl velmi krátký, byl tady velký tlak ze strany komise, rady i parlamentu, abychom dospěli k závěru a to eh, velice eh, velkou rychlostí, ale přesto si myslím, že se nám podařilo dosáhnout přijatelné dohody a děkuji všem stínovým zpravodajům za to, že nám v tom byli nápomocní. Ich, ich habe eine generelle Frage. Eh, já mám jednu obecnou otázku. Eh, tady je uvedena konzultace. Proč, eh, nebo, proč tam není hlasování? Protože obvykle, tedy, nebo musím říct, že kolegové nejsou informováni, že budeme hlasovat. Ne, tady je uvedeno opětovné projednání. Já nejsem za to zodpovědná, ale toto je tam uvedeno. Ale to je přesně to, co mám na mysli. Pokud na sebe vyvíjíme takový tlak a neošetříme to žádným způsobem, tak se potom nemůžeme eh, divit. Ale my to přece máme ošetřeno řádným způsobem. Pouze se dnes musíme dohodnout na tom, že souhlasíme s tím, že výsledek bude hlasován na plénu to je jediné, co musíme udělat. Přece nechceme, aby celá tato záležitost byla eh, předána dalšímu parlamentu, protože eh, jsme eh, jsme tady dosáhli rozumného výsledku, výsledek je přijatelný a to teď musíme dále rozpracovat. Pan Goebbels, máte slovo. Paní předsedkyně, Sice je to přijatelné, ale nikdo o tom neví, nikdo nezná ten výsledek. Já nevím, jestli to stačí. V pondělí nebudeme hlasovat o ničem jiném. Pan Šváb, pane Švábe, vy přece znáte ten výsledek. A já už jsem to také četla. Pokud si to přejete, tak můžeme hlasovat třeba v, i v pondělí. Ale je to tak, že Dobře, sekretář se o to postará. Postará se o to, abyste měli k dispozici text a tím pádem o tom budeme hlasovat až v pondělí. Ovšem, nechceme to přece všechno spochybnit a potom definitivně odhlasovat ve Štrasburku přece to nemůže souviset pouze s překladem, nepředložením nebo s nějakými eh, plány spojenými s dovolenou. Já jsem to přečetla. Četla jsem, že tady byly různé důvody. Docházelo nebo došlo k eh, chybám v textu, ty chyby nyní byly odstraněny a k tomu samozřejmě může dojít. Samozřejmě jsme dotlačeni ke zdi, eh, protože to všechno chceme udělat, dodělat a nepředávat dalšímu parlamentu. Pokud to myslíte vážně, tak musíme sami dodržovat pravidla, pokud chceme, aby nás brali vážně. Dobře, budeme tady hlasovat v pondělí a nyní tady máme ještě třetí věc, Hans Petr Martin, ten tady ani není a tam jde o eh, obchodní statistiky vnitřního obchodu. Já se omlouvám, máte slovo. Já chci pouze říci následující. V této věci jsme měli postupovat totožně jako u té předchozí záležitosti. Proč bychom tady náhle měli postupovat podle jiného režimu? Všichni, kteří se účastnili vyjednávání, ten text mají, toto je pouze opakované projednávání opětovné projednávání a my pouze dáváme souhlas s tím, eh, že to bude postoupeno plenárnímu zasedání, že jsme dosáhli eh, mandátu tohoto výboru. Eh, výbor nám předal mandát a účastníci jednání mají stejně, stejné množství informací jako u té předchozí otázky, takže já tady nevidím žádný důvod, proč bychom to měli dále odsouvat. I když já samozřejmě proti tomu namítat nic nebudu, ale myslím si, že je to stejné jako u té předchozí věci. Já bych tedy chtěl Eh, oponovat eh, váženému kolegovi, protože u zprávy Ferrera tam se uspořádalo plenární zasedání, bylo tam eh, vysvětlení předsedy, bylo tam mnoho slyšení nebo diskuzí a každému bylo jasné, o čem se nakonec rozhodlo. Bylo tam o tom dostatek informací. Pokud jde o ty dvě další zprávy, u těch to tak není. wurde Ihnen zugestellt. Vielleicht haben Sie es. Bylo vám to zasláno, doručeno, možná jste to nečetli, ale mě samozřejmě nevadí, abychom, kdyby, když o tom budeme hlasovat. Ono to ovšem eh, na té celé věci nic nezmění. Eh, takže si myslím, že bychom tady eh, se neměli dohadovat o procedurálních pravidlech. Pokud to chcete probrat v pondělí, tak dobře, můžeme to odložit na pondělí, ale myslím si, že je to eh, stejné, že bychom mohli postupovat stejně jako u zprávy Ferrera eh, ve zprávě Šváb bychom mohli postupovat stejným způsobem, i když se samozřejmě mohu zeptat, jestli většina výboru o tom chce hlasovat, abychom to nemuseli protahovat až do pondělí. Takže ještě jednou se táži, kdo si přeje, abychom hlasovali Musím eh, tady odhadnout, jestli je tady většina. Hlasujeme. Sleduji, jestli je tady většina. Musíme hlasovat v pondělí, ale vy jste přece dostali znění eh, textu, jak šel z Koreperu. Sekretariát mě tady ujišťuje, že vám to bylo rozesláno jistě dnes. Gestan. Včera. Der text von Text z Koreperu s korigendem byl členům výboru Ekon rozeslán. To je tady uvedeno. A já se táži kdy a odpověď zní včera. Valtře, nechceme tady přece uh, postupovat eh, tímto pedantským způsobem. Je tady většina, která si to přeje ošetřit stejným způsobem jako u eh, zprávy eh, Schwab, tedy u zprávy Ferrera. Paní předsedkyně, já si myslím, že věcně Nelze pochybovat o tom, že parlament i tento výbor nakonec bude souhlasit s řešením, které bylo nalezeno na trialogu. Proto se donívám, že bychom tady opravdu neměli přistupovat k tomu příliš peránsky. Ale je to eh, také otázka různých procesních otázek, že bychom tady hlasovali, i když v programu hlasování nebylo uvedeno. Já eh, souhlasím nebo chápu kolegy, ale eh, je potřeba, eh, aby se z toho vyvodily určité důsledky pro další jednání v budoucnosti. Důležité je, že výbor měl možnost jít na vědomý obsah, pan Sanchez Precedo to tady také zmínil, ale donívám se, že tento postup nebo ty vůbec pravidla pro postup jsou velmi důležitá a měli bychom se tím zabývat. Äh, äh, äh, Takhle tomu říkáme lucembursky, ale bylo mi řečeno, že ten dokument byl rozeslán. Die haben wir gemacht, die ist also jetzt in Ordnung und je to v pořádku a já se domnívám, že se zprávou kolegy Švába můžeme takto postupovat. Jistě na příštím zasedání výboru, ale nevím, kdo bude příštím předsedou, eh, tak mu můžeme říci, že k tomu budeme přistupovat jinak než do posud. A teď třetí zpráva, to je zpráva Hance Petra Martina, která se týká opakované opětné konzultace na základě článku 70 jednacího řádu. A také se nám podařilo v trialogu dosáhnout řešení. Hans Peter Martin to není, ale já bych vám ráda řekla, že eh, tento výsledek také eh, pošleme na plenární zasedání, pokud s tím souhlasíte. Souhlasíte? Děkuji. El Já bych chtěl požádat, abychom si vyjasnili tu předchozí otázku. Hlasovali jsme o tom předchozím bodu také, nebo ne? No, eh, si, eh, Ještě jednou, já bych chtěl jenom eh, vědět, zda se o tom hlasovalo. Ano? Bude se tedy definitivně eh, hlasovat na plenárním zasedání, ale tady jsme hlasovali o té opětovné konzultaci. A nyní bod pět různé. Nemáte nic k bodu různé, takže příští zasedání se odehraje 7. dubna od 15 do 18.30. Děkuji vám mnohokrát za účast a přeji vám příjemný večer.